Vážení kolegové, dobrý den. Chtěla bych navrhnout, abychom okamžitě začali s naším zasedáním. Prosím, abyste mě umluvili za včerejší absenci. Eh, byla jsem jinde za velmi dobrých podmínek eh, Eh, angažovaná. Nyní se dostáváme k společné rozpravě o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu. Jde o stanovisko pana Kosy a jde také dále o jednání s radou o Evropském sociálním fondu. Navrhuji, abychom dali slovo oběma zpravodajům a potom zahájili rozpravu. Tak, abychom mohli hlasovat poté. Tedy později. Nejdříve má slovo pan Koza. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kedves kollégák, röviden szeret... Milí kolegové, velmi stručně schrnu, jaký byl dosavadní vývoj. 19. června proběhla diskuze, byla to poslední diskuze v rámci výboru EMPL a tam jsme mluvili o trialogu. Řekli jsme, kam se dostala situace v rámci eh, trojstranných jednání. Došli jsme k určité dohodě a snažili jsme se argumentovat a sdělit, že minimální procento eh, u sociálních fondů je 25%. A pak 20. Eh, června bylo dlouhé jednání eh, trialogu, bylo tam přítomen také pan předseda jménem komise a za výbor tam byla také paní zpravodajka. Předpokládali jsme, že jednání bude trvat hodinu, ale nakonec to trvalo dvě a půl hodiny a podařilo se nám dosáhnout předběžné dohody. Já jsem předložil text té předběžné dohody formou pozměňovacího návrhu, tak aby se kolegové mohli podívat na eh, to, kam jsme se dostali, to znamená, jaká je situace. Koordinátoři eh, rozhodli, že Číslo 89, 3, 4 a 5 budou změněny prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Dostali jsme šest pozměňovacích návrhů, za což vám děkuji všem kolegům. A myslím si, že to ukazuje, že tady máme i určité e, rozpory a opačná stanoviska i v rámci našeho výboru. Já souhlasím s eh, tou skutečností těch 25% a myslím si, že to je ale maximální hodnota, eh, kterou jsme schopni eh, na radě dosáhnout. A 23,10% to vychází z údajů o zaměstnanosti. Pak můžeme ještě dosáhnout určitých doplnění do Evropského sociálního fondu. To je první pozměňovací návrh, který jsem předložil, pak tam máme ještě dvojku a trojku, ty jsou totožné. Eh, jsou ze strany zelených a socialistů. A opět se zde hovoří o těch 25%. Rád bych uvedl, že stanovisko, které jsme před rokem schválili, nehovoří o pevné sazbě 25%. Ale je to jak uveden jako příklad a myslím si, že tady ehm, je to trochu rozporuplná věc, protože najednou se tady hovoří o pevných 25%. Procentech. Pak tady máme pozměňovací návrh číslo 25, který vznikl eh, ve světle víceletého finančního rámce a eh, příslušný fond předpokládá další miliardu, ale pozměňovací návrh předpokládá celkem 3,5 miliardy eur. Ale dohoda tak to nezněla. E, paní předsedkyně předložila správný e, pozměňovací návrh, asi 2,5 miliardy a další doplňující miliarda. A my jsme proto připravili kompromis Ačko, který podle mě je naprosto v pořádku. Pak pozměňovací návrh číslo 6. Tady jsme provedli doplnění k metodice, to znamená k formě, ke způsobu výpočtu eh, toho minimálního procenta. A teďka ještě stručně k těm 25%. 23,10% eh, je méně než 25%, takže to může působit eh, zavádějícím způsobem, nicméně. Od okamžiku, kdy společný strategický rámec bude velmi flexibilní, tak během těch sedmi let můžeme využít flexibilních pravidel a proto těch 23,10% podle mě je přijatelná hodnota, protože v konečném důsledku bude, dosáhneme vyšší částky, než tomu bylo v předchozích sedmi letech. Předtím to bylo 22,10%. Eh, Nyní s očekáváním se těším na vaše připomínky a děkuji za pozornost. Děkuji vám, Elizabeth Chartier. Děkuji, paní předsedkyně. V posledním trialogu v minulém týdnu jsme poprvé měli eh, před sebou také litevské předsednictví. Eh, toto předsednictví eh, se ukázalo být velmi vstřícné ve srovnání s tou stěnou, kterou jsme prožívali s předcházícím vyjednávacím týmem. Tento problém 20 v boji proti chudobě jsme přednesli, a to v rámci ESF, a musím říci, že tento objem 20 sociálního fondu v boji proti chudobě nám ne umožní eh, dosáhnout eh, většího nadšení než v případě těch 25 fondu eh, soudržnosti orientovaného na ESF. Je to stejný problém také v rámci členských států. A sice, že je nutné tedy stanovit určité procento orientované na určitý cíl. Velmi jsme také eh, diskutovali eh, o iniciativě Mládež pro zaměstnanost. Jistě si vzpomenete, že eh, tato iniciativa pro mladé je posílena a vlastně navyšuje onu záruku pro mladé lidi. Je tedy velmi významné to, že toto propojení bylo jednoznačně učiněno. Ohledně eh, věkové skupiny 15 až 20 let, tady eh, se jedná o skupinu, eh, které musíme věnovat velkou pozornost a když bychom tuto skupinu navýšili do 35 let, pak vidíme veliký nárůst tohoto objemu. Mám na mysli především Španělsko, kde je eh, tato skupina, věková skupina 25 až 30 eh, velmi silná. Tato iniciativa pro zaměstnanost mladých se bude soustředit na regiony, kde je více jak 25 nezaměstnanosti mladých. A e, víme, že i v této oblasti bychom měli lecos upřesnit. Především by bylo nezbytné zde promítnout také to, že by mohlo dojít k navýšení nezaměstnanosti až na 30 kdybychom zahrnuli i tu věkovou skupinu 25 až 30. To znamená, že je nutné toto propojit, tedy otázku vysoké nezaměstnanosti ve věkové skupině 25 až 30 a propojit to se, s, s regionem, eh, na který bude nasměrována tato pomoc. Eh, já se domnívám, že litavské předsednictví by mělo v tomto smyslu dostat nový signál, tak aby eh, tato věková skupina mohla být ještě zdůrazněna. Při vyjednávání samozřejmě jsme viděli, že je možné dosáhnout 3,1 celkově. Pan Gutierrez ale chtěla bych poprosit, abyste hlasování připravovali mimo sál. Nyní diskutujeme skutečně o velmi zásadních otázkách. Pan Gutierrez. Gracias, Y gracias, Adam, por... Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji vám také za veškeré informace, které jste nám tu poskytli o stavu vyjednávání. Já jsem dříve za sociální demokraty řekl, že musíme trvat na 25%. To není názor pouze našeho výboru. 25% to je obecně pozice Evropského parlamentu. V plénu jsme k tomu předložili nejrůznější usnesení. Adamovi bych rád řekl, že 23,1% je pro sociální demokraty nedostatečných. A tyto tato čísla jsou riskantní. Při výpočtu nám rada, eh, nebo při výpočtu rada eh, použila různé triky, na to si musíme dát pozor. Neustále se to seškrtává a jejich lest nebo trik spočívá v tom, že se mění základ pro výpočet. Oni mají zvláštní eh, pravidla pro nástroj pro propojení Evropy. Otázka zní, kde hm, nezaměstnanost v příštích sedmi letech vzroste, kteří lidé budou potřebovat dodatečné vzdělávání, kromě toho může vzrůst eh, chudoba a abychom proti tomu působili. Máme k dispozici pouze jeden jediný nástroj a prostředky na tento nástroj nyní seškrtáváme. Já si myslím, že něco takového je nevysvětlitelné a proto eh, se naší pozice nesmíme vzdát a musíme na ní trvat. Souhlasím s panem kolegou Koš, Košou v tom smyslu, že trialog je velmi obtížný a pokud chceme dosáhnout nějaké schody, tak musí každý trochu ustoupit, ale myslím si, že toto je pro nás červená linie, to je nepřekročitelné a my jako výbor pro zaměstnanost ustoupit nesmíme. Musíme dále bojovat ve výboru REGI a v plénu, myslím si, že se to vyplatí, protože otázka ideologická nebo otázka stranické politiky je to otázka naší vize Evropy. Většina frakce s tím souhlasila a proto musíme bojovat až do konce. Musíme vytrvat v našem boji o 25%, které jsou eh, spravedlivé a v podstatě to odpovídá celkové pozici a tomu, co Evropa eh, potřebuje. Další řečníci se přihlásili do debaty, nyní ale seznam končím. A paní Konc má slovo nyní. Thank you very much. Just, uh, uh, Děkuji. Stručně bych shrnula celý proces, kterým procházíme. Ano, máme tady třetí předsednictví už během jednání a na začátku jsme doufali, že půjde o 84 miliard eur na eh, sociální fond ESF pro cíle které jsou zařazeny do mm, této oblasti, to znamená vzdělání, zaměstnanost a sociální začlenění. A nyní jsme asi na částce, která je o 10 miliard nižší, protože na jednu stranu eh, nástroj pro propojení Evropy byl eh, škrtnut, vyškrtnut, eh, pak záruky pro mladé a příslušný program, tam došlo také ke škrtům, takže tady hovoříme o procentních částkách, ale ve skutečnosti jde o mnohem nižší částku, které jsme prozatím dosáhli. A je jedno, jestli to je 23,1% nebo 25%. V obou případech jde o poměrně nízké částky. A pokud jde o cíle předsednictví, tak eh, oni se vždy snažili ještě více tuto částku snížit eh, během jednání a jednali také o eh, té proporcionální částce a to povede ke snížení sociálního začlenění. Hmm, členské státy by navíc měly mít možnost výjimky pokud eh, vynakládají eh, zdroje eh, e RF za stejnými cíly, to znamená mm, stavba silnic a tak dále. Takže je třeba být velmi obezřetný. A kromě toho souhlasím také, že jde o vizi Evropy, a neustále hovoříme o sociálních problémech, o nezaměstnanosti jakožto hlavních problémech a proto podle mne potřebujeme vyjádřit jako výbor velmi silnou podporu, tak abychom vybojovali uspokojivou částku a proporci, která je vynaložena na tyto cíle. Děkuji. Merci, madame la, la Děkuji, paní předsedkyně. Ohledně zaměstnanosti mladých bych chtěla říci, že nejdříve se hovořilo o 6 miliardách pro záruku pro mladé a potom bylo nakonec řečeno, že to bude více jak 6, tedy najednou 8 miliard. Komise nám potom eh, také sdělila, že těch 6 miliard bude eh, poskytováno po období dvou let, ale ten hlavní problém je v tom, že nemáme žádné dlouhodobé cíle. Po těch dvou letech Eh, co pak budeme dělat, eh, když už nebudeme mít žádné peníze? Tolik eh, za prvé. A také ty objemy nestačí pro náročnost cílu. Poslední studie ukazují, že 150 miliard to stojí celkově společnost. Kdybychom zde chtěli dosáhnout dynamiky, tak potřebujeme další miliardy. Čili je zde otázka, jak je možné ty dva, dvě miliardy miliardy, které máme od někud eh, k dispozici a přitom dnes to není vlastně také předmětem vyjednávání. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji především zpravodaji, panu Adamu Kozovi. Eh, já se domnívám, že jsme dokázali vést eh, s jednání velmi úspěšně. Dnes je zde otázka procent, která nás zatěžuje, ale ještě předtím, než budeme diskutovat, chci říci, že jsme dosáhli určitého vítězství a sice eh, toho, že pro ESF máme eh, takovou celkovou částku. Eh, nejdříve byly tematické cíle stanovovány, ale my jsme trvali na stanovení určitého procenta pro ESF. To je velmi významné vítězství. Za druhé, část eh, toho rozdílu mezi dnešním ESF a cílem nového programovacího období by mělo vést k tomu, že bychom se neorientovali dle eh, regionů, ale dle zaměstnanosti. To znamená, že to kritérium odpovídá také sociálním kritériím ESF. I toto je velmi významný prvek a za to děkuji našemu zpravodaji. Chápu samozřejmě, že někteří ve výboru eh, nedůvěřovali vyjednávacím eh, delegacím eh, a žádají, aby se prosazovalo i nadále kritérium 25 Já bych chtěla předložit poslední argument pro těchto 25 Náš parlament odsouhlasil dohodu, tedy zásadní dohodu o víceletém finančním rámci. Pro mnohé naše kolegy to bylo těžko přijatelné. Víme, že tento rozpočet neodpovídá Eh, závažnosti problémů Evropské unie. Zůstává několik kritických bodů, které musíme ještě odhlasovat a to se týká také politiky soudržnosti. Mám na mysli eh, takové eh, výhrady, jako je efektivita nebo makroekonomické cíle. Nejsem si jistá, že Evropská, Evropský parlament bude moci dosáhnout všech těchto eh, postupů. Eh, v tomto výboru bychom se měli snažit zlepšit situaci na základě politických cílů právě v ohlas, otázce ESF a eh, procent stanovovaných pro hm, tento fond. Tolik můj příspěvek k této rozpravě ohledně zprávy o ustanovení ESF. Jednání, které probíhá s litevským předsednictvím, nám dává nové naděje. Nyní dávám slovo komisi. Paní Gelenk má slovo, aby rovněž přispěla. Prosím. Yes, uh, good morning. On the... Dobré dopoledne. Pokud jde o minimální podíl ESF, ta dohoda o 23,1 místo 25 je e, tedy dáno investicemi do lidského kapitálu, která Evropské, kterou Evropská unie může e, udělat. Jde o programovací období e, půjde o 75,1 miliard na místo té dosavadní částky, kterou eh, měl Evropský sociální fond v tuto chvíli k dispozici a proto eh, pro komisi není přijatelné, aby tady došlo k takovému poklesu. Důvod, eh, že tady tady máme ještě dodatečnou částku, je dán tím, že situace je odlišná ve srovnání s počátkem programovacího období. Máme co dočinění s bezprecedentní krizí. Objem ESF neustále rostl a v tuto chvíli máme eh, před sebou potenciálně nižší částky. Ehm, měli bychom na pomoci Evro- eh, strategii Evropa 2020 eh, musíme bojovat proti nezaměstnanosti mladých, podporovat mobilitu v rámci Euresu a musíme také řešit sociální dopady krize. Ze všech těchto důvodů je důležité, aby zdroje ESF eh, e byly dostatečné, aby odpovídaly cílům, které mají plnit. Pokud jde o iniciativu pro nezaměstnanost mladých, tak původně se komise chtěla soustředit na eh, tu hranici nezaměstnanosti 25 a na věkovou hranici 15 eh, až 24 let. Díky tomu jsme chtěli eh, zajistit, že ty omezené zdroje, které máme v tomto bodě k dispozici, budou mít co největší účinek. Řečnice bohužel nehovoří do mikrofonu. Omlouvám se. Vrátím se tady k věkové, věkovému rozmezí. Původně to tedy bylo 15 až 24 let. E, to je stejné jako v záruce pro mladé. Tady Eh, v této věkové skupině je totiž většina nezaměstnaných mladých lidí, kterým bychom chtěli eh, pomáhat. Nezaměstnanost eh, ve věkové skupině 25 až 30 let je také vysoká, je mm, podobná jako v jiných věkových kategoriích. Pokud jde o další otázku, která se týkala eh, toho frontloadingu, mm, komise navrhla, že bychom eh, tedy převedli eh, závazky z let 2014-2015. To neznamená, že by se ty prostředky musely utratit v těchto dvou letech, mohou se utratit i v dalších letech. Já si myslím, že 6 miliard v tomto ohledu není tolik peněz a Evropský sociální fond by měl sloužit i k tomu, že tedy tomu, že bude eh, v tomto smyslu pomáhat. Děkuji a nyní má slovo pan Kosa, pan zpravodaj, prosím. Děkuji, pokusím se co možná nejstručněji odpovědět na vznesené dotazy. Za prvé bych rád řekl, že si myslím, že jsme co možná nejvíce trvali na stanovených cílech ale možná, že je lepší učinit menší ústupky, než prohrát tu největší bitvu. Jak již řekla rada i paní předsedkyně, eh, je, každý se musí eh, něčeho vzdát i rada se něčeho vzdala. Nesmíme zapomínat na to, že tato společná ustanovení jsou mnohem přísnější než dříve. Pokud jde o programovací období, tak tady eh, je potřeba eh, zajistit mnohem větší stabilitu. V dohodě o partnerství komise bude mít mnohem větší manévrovací prostor a díky tomu bude zaručeno, že z Evropského sociálního fondu můžeme investovat eh, na investovat do plnění důležitých cílů, jako je například boj proti chudobě. Děkuji vám za pozornost. Merci. Děkuji vám, paní Šartě. Pravděpodobně nebude chtít ještě hovořit. Děkuji. Eh, Tímto jsme ukončili rozpravu o tomto bodu. Děkuji vám. A nyní eh, bod 16 eh, přeneseme po hlasování, abychom eh, také dodrželi pořad jednání a jeho načasování. Bod 17. Zde budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích ke zprávě, o které jsme právě diskutovali. Společná ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení 1083-2006. Chtěla bych je připomenout, že jde pouze o hlasování o pozměňovacích návrzích v článku 84.3, 84.5. V ostatních otázkách jsme již hlasovali ve výboru v předcházejících zasedáních a to 5. července a 24. dubna. Článek 84 odstavec 3 Mám zde první pozměňovací návrh jedna. zpravodajíce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? O to ověříme, takže zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 12 pro, 28 proti, 4 se zdrželi. Pozměňovací návrh 1 není přijat. Nyní pozměňovací návrh 2 pana Gutereza a 3 paní Šartě, Štrete a Jean Lambert. Navrhuji, abychom hlasovali rovnou elektronicky. Zahajuji hlasování. Máme jednoho SD navíc. Hlasovali jste, prosím, všichni, končím hlasování. 32 pro, 12 proti. Přijato. Článek 84, odstavec 5. Zde kompromisní návrh A, EPP a SD. Kdo je pro tento kompromis A? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále příloha 3. D. Zde máme pozměňovací návrh 6 zpravodaje. Kdo je pro pozměňovací návrh 6 a proti, drželi se, přijato. Navrhuji, abychom hlasovali elektronicky o celkovém stanovisku. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni, končím hlasování. 38 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. Nyní budeme hlasovat. O bodu 18 zde se jedná o hlasování pro mandát zahájení jednání. Je to pravidlo 76 o přenositelnosti nároku na ponzijní připojištění. Jde o zpravo, zprávu paní Omen Reuten. Na plenárním zasedání jsme již o tom debatovali a nyní jde o dohodu v druhém čtení. Můžete tedy Eh, hlasovat o tomto mandátu. Potřebujeme 25 hlasů pro. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 40 pro, jeden proti, tři se zdrželi. Mandát je stanoven a skupina pro vyjednávání bude stanovena. Pan Ory. Nemám hlasovací lístek. Ano, toto jsem zohlednila při ohlášení výsledku. Eh, vidíte, že máme 40 pro, ale já jsem řekla, že máme 41 hlasů pro. Eh, vyjednávací skupina se bude skládat eh, z, z pravodajky paní Omen Reuten, já budu předsedat, pan Derden za SD, Marian Harkin, Alde, Jean Lambert Zelení, Gabriele Zimmergue a pan Cabrnoch za skupinu EKR. Bien. V potě 19 budeme hlasovat o návrhu nařízení o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady, nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách. Jde o stanovisko paní Marie Cornelisen. Je to stanovisko, které vypracováváme pro výbor Jury a FEM. Článek 1 Kompromis D, čtyři skupiny. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, eh, přijato. Článek tři, pozměňovací návrh 111. Zde jde o škviškrtnutí, kdo je pro, eh, toto pozměňovací eh, navržení je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis DB, eh, tří eh, skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete to ověřit? Ne. Takže přijato. Hlasujeme o článku 4, odstavec 1, kompromis E dvou politických skupin. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 4, odstavec 1. Kompromise E. Zahajujeme. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 22 pro, 19 proti, takže přijato. Po odstavci 1 článku 4 kompromis EA, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme to. Kompromis EA ověřujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 23 pro, 17 proti, přijato. A nyní titul. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se, přijato. 43. Kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 44 pro, proti, drželi se, zamítnuto. A nyní článek 2, bod 1, 108, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ověříme to, ano, dobře, 108 ověřujeme, zahojí hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 24 pro, 18 proti. Bylo to přijato, ano, máte pravdu. Článek 2, bod 8, 109. Eh, zde jde o škrtnutí, to odpadá. Budeme hlasovat eh, o 110, ne, to hlasovat nemusíme. Článek 4, pozměňující návrh 22 pro proti, drželi se, ověříme 22. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 24 pro, 18 proti. Přijato. Můžeme hlasovat 115, stejný předmět. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 124 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále 24 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 4, odstavec 3, 125. Kdo je pro, proti? zdrželi se, přijato. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 4, 26, pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, drželi se, přijato. 128 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Dále 27 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis F. Tří skupin pro, proti, zdrželi se, přijato 28 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 132 odpadá. 29, 133 rovněž. Článek 5, kompromis G pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis H, čtyř skupin pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 32. Ve dvou částech hlasujeme o první části až do uh, Future Selection Procedures. Kde pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Druhá část? Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 139. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 140 kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Článek 5. Ano. Bylo to moc rychle. Dobře. Takže 141 a 151 zároveň. Takže hlasujme o obou návrzích. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 141, 151. Proti? Drželi se? Přijato. Článek 5. 33. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis I. Dvou skupin. Pro? proti, Drželi se, přijato. Sto čtyřicet pět, kdo je pro? Proti, Drželi se, zamítnuto. 146. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. To chcete ověřit? Dobře, takže 146 ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 21 pro, 20 proti, máte pravdu, bylo to těsné, ale přijato. Říkáte to pozdě. Paní předsedkyně, já jsem připraven. 34 zpravodaje. Zde můžeme hlasovat. Kdo je pro 34? Kdo je pro 34? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 7, kompromis J, tří skupin, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 8, kompromis K, dvě skupiny, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme 153, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Třicet devět, kdo je pro? Třicet devět, zpravodaje. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 152. Ověříme si tedy 39. Hlasujeme o 39. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 25 k. 19. 152. Přijato. Všechny stroje pracují bez techniků. 153 staženo a také 40 staženo. Takže nyní hlasujeme o 155 zpravodaje a je zde ústní doplňující návrh. Souhlasíte všichni s tímto návrhem? 155, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Článek 9, 156, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 158, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 41, zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 157, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? To ověříme. 157 ověřujeme elektronicky. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 22 ku 22. Není přijato 159. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Nebo eh, ještě začneme. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 160. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 161. Ano, 160 ověříme, takže 160 eh, ověřujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 24 proti, takže zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 9, odstavec 4, pozmanící návrh 164, pro, proti, zdrželi se, přijato. 145. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 10, 166. Můžeme to hlasovat hned. Eh, odhlasovali jsme 164 a 165, takže 166, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 167, kdo je pro? Odpadá, pokud 166 je přijato a 166 jsme zamítli, takže kdo je pro 167? Proti? Drželi se zamítnuto. A potom víza 2, pozměňovací návrh 1, pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se přijato 4, Eh, pro proti, pět pro proti eh, přijato. A nyní úvodní ustanovení 45, kdo je pro? 46 pro, pro, pro proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 hlasujeme, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 49 pro, proti. Pokud pan Ori je rušen, pak nevím, jak to dopadne. Prosím. Takže 49 pro. 49 pro.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 54 pro, proti, drželi se. Myslím, že je to přijato, ale musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 21 pro, 22 proti, nebylo to přijato. 55 eh, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67. Kdo je pro? Proti, držel se, přijato. Další odpadá. A nyní můžeme přejít k 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmdesát jedna, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 72 odpadá a 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme devítku, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 16 pro, 29 proti, jasně zamítnuto. A nyní 75 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B, tří skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 11. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 80 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Os 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 82 pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 87 odpadá. A nyní 88. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmnáct. Navrhuje zrušení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. to odpadá, pokud je přijato číslo 19, číslo 19 přijato je. Ah mais donc, et, donc il faut, we have to vote this one. Excusez-moi, j'ai... Promiňte, prosím. Eh, já jsem to trošku popletla. Takže zpět hlasujeme o návrhu 16. Promiňte, 91. 91. 91 pana Ludvíksona. Zpravodaj souhlasí. Takže 91, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Omlouvám se. Třicet dva, úvodní ustanovení, 18, pro, proti, zamítnuto. 94? A tak 18 ještě ověříme. Zahajuji hlasování o 18. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 23 pro, 22 proti, je to přijato. 95 pro, proti, drželi se, přijato. 19 pro, proti, drželi se, přijato. 96, kde pro? proti, drželi se, přijato. 97, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 98, pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis D, tří skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Sto dva, to je pro. Proti? Drželi se? Přijato 103. Pro? Proti? Drželi se? Přijato 104. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. E, nyní je celé stanovisko elektronické hlasování. Zahajuji. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 37 pro, 5 proti, 4 se zdrželi, takže blahopřeji navrhovatelce a celému týmu vyjednávání. Nyní vás vyzýváme, abyste zcela jednoznačně prezentovali stanovisko našeho výboru v rámci příslušných výborů. Nyní bod 20. Zde budeme hlasovat o návrhu stanoviska, tedy návrhu se eh, právě z vlastní iniciativy Lidlevské. Jde o zprávu o řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí a možných východiscích. Máme tři návrhy, také z výboru Regi, FAM a Kultura. Osmdesát osm, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 89. Děkuju. Ne, pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91, 92, identické. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94 ve dvou částech. Hlasujeme o první části až do the affected use. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část. Přijato. Takže to ověříme. První část 94. Takže první část přijata a nyní druhá část. Kdo je pro druhou část? Proti? Kdo se zdržel? Druhá část není přijatá. Kompromis je tří politických skupin. Paní Regner. Paní předsedající, já bych chtěla předložit ústní pozměňovací návrh k kompromisu je a sice tady jde o znění. A ráda bych před pojmem compensated internships doplnila slovo fairly. Internships. Eh, ústní pozmaňovací návrh v kompromisu J hlasujeme o celém návrhu pro, proti, zdrželi se, přijato. 102. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis K. Tří skupin. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 116. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 117. Totež? 118, 119 eh, jsou identické, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. Paragraf eh, odstavec 1, kult 9, eh, pro, proti, přijato. Kult 15, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L, pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. šest pro, šest pro, proti, zdrželi se přijato. 138 pro, proti, zdrželi se přijato. 139 pro, proti, zdrželi se přijato. 140 pro, proti, zdrželi se přijato. 135 odpadá. Kult jedna pro, proti, zdrželi se, přijato této části. Kult pět pro, proti, zdrželi se, přijato. 23. Kult pro, proti, zdrželi se, přijato. 5. Regi pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 regi pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 104, 25 kompatibilní pro, proti, zdrželi se, přijato. Kdo je pro? 145. Ne, to odpadá. 145 je kompatibilní s kompromisem M, o kterém jsme právě hlasovali. Pro, proti, drželi se, Zamítnuto. Sto čtyřicet devět pro. Proti. Drželi se. Přijato 150. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto 151 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N, čtyř skupin pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 kult pro, proti, drželi se, přijato. 24 kult pro, proti, drželi se, přijato. 8 fem pro, proti. E, liberálové, jak se k tomu staví? Takže 8 fam ještě jednou ověřujeme, zahajuji elektronické hlasování. EPP je jeden navíc, nebo dva navíc dokonce. Máme stále moc EPP. Snažte se to zrušit. Takže končím hlasování. 26 pro, 20 proti, přijato. Fam 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis O, tří skupin, pro, proti, přijato. 180, dvě části. Hlasujeme o první části bez výrazu as well as až po Damaging User Employment. Kdo je pro první část, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 184 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 185 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 186 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192, dvě části. První část až po calls on the a tak dále, pro, kde pro první část zdrželi se přijato, e, druhá část s e, přidanými výrazy pro, proti, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis P, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 102 pro, proti, přijato 203. Promiňte, 202 a 203, ano, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 205 pro, proti, zdrželi se, přijato 206 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 207 přijato. Pro, proti. Vy už nehlasujete o 207, prosím, jasné hlasování. 207, kdo je pro? Proti? Drželi se? 207. Přijato. FEM 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Q, čtyř skupin pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh co se tam stalo. Kult 23. Ano, takže 220. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? FAM 2 pro, proti, zdrželi se přijato. FAM 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmnáct, kult pro. Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis R tři skupiny. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Chcete to ověřit, eh, nebo mám říct, že je to přijato? Takže ověříme kompromis R. Zahajuji hlasování. Je zase příliš mnoho hlasů EPP. Situace je opravena, končím hlasování. 25 pro, 17 proti, 4 se zdrželi, takže skutečně přijato. A nyní 230, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 230. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 22 pro, 24 proti, skutečně je to zamítnuto. FAM 5, kde je pro? Proti, drželi se, přijato 22, FAM pro, proti, drželi se, přijato. 18 kult pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis S pro, proti, drželi se, přijato. 236 pro, proti. Kdo je pro 236? Ještě 36 pro. Proti? Přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, Zdrželi se, přijato. 249 pro, proti, zdrželi se, přijato. 250 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 kult pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U tří skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromis UU tří skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Třináct, dvojité V, pro? Promiňte, já jsem se spletla. Odstavec 12, částečně 277. Kdo je pro 277 v této části? Hmm, je to strana 21. Takže částečně můžeme hlasovat o 277. Je zde hodně autorů tohoto návrhu. Je tam ale také paní Angelili a zpravodajka je pro. Nevím, co si o tom myslí socialisté. Ale teď se to vyjasnilo, takže kdo je pro 277? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Totež se týká 278, určitá část, kdo je pro 278, proti, drželi se, zamítnuto. 280 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 FAM pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 FAM pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 298 pro, proti, přijato. 299 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z Pět skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AA, pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 17 a 318 ve dvou částech. První část stress the need of the trainership. Kdo je pro tuto první část? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 319. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 321 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 321. Je hlasování, končím hlasování. 27 pro, 18 proti. Děkuji za toto ověření. Skutečně to bylo přijato. Kult 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BB pro, proti, drželi se, přijato. 324, 326 pro, proti, drželi se, přijato. 325 pro, proti, drželi se, přijato. 327 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 328 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 329 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 330. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous pouvons... Můžeme hlasovat 130, pardon, 330. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. To je špatná zpráva pro autory. 331 odpadá. Regi 3 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 4 fem pro, proti, drželi se. Přijato. 6 fem pro, proti, drželi se. Přijato. 9 fem pro, proti, drželi se. Přijato. 11 fem pro, proti, drželi se. To si ověříme, takže FEM 11. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. os 19 pro, 21 proti, nebylo to přijato. 12 FEM pro, proti, zdrželi se. Přijato 16 FEM pro, proti, zdrželi se. Přijato 17 FEM pro, proti, drželi se, přijato 18, fem pro, proti, drželi se, přijato. Dvacet osm fem pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní jedna, Adam Koza pro, proti, zdrželi se, přijato, dva pro, proti, drželi se přijato 3, pro, proti, drželi se přijato 4, pro, proti, drželi se přijato 5, pro, proti, drželi se přijato 6, pro, proti, drželi se přijato 9 pro, drželi se přijato 11 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. To ověříme. Ověříme dvanáctku. Zahajuji hlasování. Jeden EPP je navíc. Končím hlasování. 24 pro, 20 proti. Přijato. Kompromis A pro, proti, drželi se, přijato. FEM A pro, proti, drželi se, přijato. B, FEM pro, proti, drželi se, to ověříme. Ověříme tedy tuto část odstavce B FEM pro. Máme zase navíc jeden hlas EPP. Končím hlasování. 20 pro, 21 proti. Jeden se zdržel. Není to přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, tři skupiny pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis FF pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, Zdrželi se. To ověříme. 34. Zahajuji hlasování. Zase máme navíc EPP. Stále trváte na tomto hlase navíc. Končím hlasování. 20 pro, 25 proti. 34 není přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme hlasovat eh, o návrhu 45. Kdo je pro? Proti? Držel se? Prosím, hlasujte jednoznačně. Kdo je pro? 45. 39 není kryt kompromisem, čili to odpadá pouze, kdyby návrh 39 byl přijat, my jsme jej nepřijali, takže můžeme hlasovat o 45. Prosím, eh, vyjádřete se, kdo je pro. Proti? Zdrželi se? To ještě ověříme. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 21 proti. 4 se zdrželi, takže není přijato. 46, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dva identické návrhy 48 a 87, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti. Kdo je pro 51? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 53. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 54. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, myslím, že o něm můžeme hlasovat. Ano, 58, 45 bylo zamítnuto. Takže kdo je pro 58, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 66, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis H, pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis I, pro? Proti, drželi se, přijato. 72, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 85, 86 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. D, kult, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. G, kult, pro, proti, zdrželi se, přijato. H, kult, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult je pro, proti, zdrželi se, přijato. C, FEM, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. F, FEM, pro, proti, zdrželi se, přijato. G, FEM, pro, proti, zdrželi se, přijato. H, FEM, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Ano, takže ověříme H, FEM. Zahajuji hlasování. EPP stále navíc. I když táhl moc hlasů. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 20 21, 20 H, FEM, zamítnuto. FEM, I, pro, proti, drželi se, zamítnuto. FEM, J, pro, proti, drželi se, zamítnuto. K, FEM, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L, FEM, pro, proti, zdrželi se, přijato. N, FEM, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o celkové zprávě. Pan Serka se hlásí. Jenom uh, bych chtěl poprosit, abyste ověřili, zda 164 paní Klivety bylo odhlasováno. Je to odstavec 11 164. Máte pravdu, o tom jsme nehlasovali. Takže strana 19 po kompromisu u u paní Minodora Klivety předložila tento návrh. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 264. Takže nyní elektronicky budeme hlasovat o celkovém návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. EPP má hlas navíc. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 37 pro, jeden hlas proti. Blahopřeji zpravodajce.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 Vážení kolegové, ještě nemáme úplně volno. Máme před sebou stále ještě mnoho bodů. Doesn't They are all already in the summer break. <laughs> yeah, yeah, I could see that. cet après-midi. Je vais ah. voir avec l'âme. My God. Prosím, vážení kolegové, respektujte ty, kteří chtějí dále pracovat. Vážení kolegové, zasedání našeho výboru pokračuje. It's incredible. Ah. Shh. Bien. Alors, Eh, Paní Lope Fontaně s námi nemůže být dnes odpoledne. Chtěla bych je navrhnout, abychom pokračovali v původním pořadí bodů a eh, bod 21. Paní Fontaně předloží svůj návrh stanoviska eh, pro výbor Ehm, měnové politiky bude hovořit o Evropském semestru po koordinaci hospodářských politik a provádění priorit pro rok 2013. Dále budeme také debatovat odpoledne o zprávě paní Lambert. Takže prosím, paní Fontaně, máte slovo. Je vous remercie de ne pas retarder. Děkuji, paní předsedající, za uvedení eh, tohoto bodu. Dnes jsme zahájili dialog k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik a pro provádění priorit pro rok 2013. Eh, příslušným výborem je ECON, nicméně EMPL podle článku 50 může vyjádřit stanovisko k tématům, která souvisí se zaměstnaností a sociálními věcmi. A doufám, že za pomoci příspěvků u nás všech se nám podaří vypracovat text, který bude odpovídat současným potřebám, tak jak to jsme to udělali už u zprávy, již jsem byla zpravodajkou, když šlo o eh, roční výhledy pro růst v roce 2013 a příslušnou studii. Ehm, ekonomická opatření pro zaměstnanost jsou doplňující, to je třeba si uvědomit, a jedná se také o sociální aspekty které hrají důležitou roli a není možné, aby byly podřazeny, podřízeny těm ekonomickým tématům, takže je zapotřebí hájit sociální aspekty právě v této zprávě. Eh, máme málo času, protože nás čeká eh, doba prázdnin a budeme muset hlasovat na plenární zasedání v říjnu, takže je zapotřebí, abychom toto stanovisko přijali do 18. E, září. My jsme zvyklí na to, že se musí pracovat rychle a to za podpory všech kolegů si myslím, že se nám to podaří. Nicméně e, přes všechen ten časový tlak, to vidím optimisticky, protože už hodně věcí jsme eh, odvedli, když jsme pracovali na té zprávě o studii těch eh, výhledů pro 2013. Tento text se zabývá zcela zásadními tématy. Já je teď rychle schrnu. Za prvé je to boj proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých. Jde o prioritu pro EU. Nicméně Eh, na základě údajů z Eurostatu, tak míra nezaměstnanosti v EU je 10,9%, což je 26 milionů osob, které nemají práci. A 5,5 jsou mladí lidé, což je 23%. V mé zemi je to ještě více, u nás to je 50% mladých lidí. V naradě v červnu byl vytvořen základ pro prioritu řešit nezaměstnanost mladých a opatření budou, doufejme, prováděna efektivně. Pozitivní je uplatnění strukturálního fondu v boji proti nezaměstnanosti a nikoli v pouze využití Evropského sociálního fondu, ale také strukturálního. Takže máme teď dva fondy, které jsou eh, k dispozici pro tyto cíle, nicméně je důležité, abychom eh, zajistili reprogramaci fondů bez výdajů. Další pozitivní věcí je, že 6 milionů eur, které jsou vyhrazeny na boj proti nezaměstnanosti mladých, tak eh, tato částka je eh, k dispozici okamžitě k okamžitému využití. Pak jsou tady další důležité body, jako je vzdělávání a odborná příprava, takže je zapotřebí vzdělat eh, schopné mladé lidi tak, aby na trh práce vstoupili s dobrými výhledy. Eh, máme 2 miliony pracovních míst, které jsou prázdné v EU, to je třeba připomenout a to s ohledem na um, nesoulad poptávky a nabídky, zejména v ohledu uh, dovedností. A je nutné, aby členské státy uplatňovaly nezbytnou reformu pro uh, přizpůsobení se dovedností reálným potřebám trhu práce. Další bod, na který nesmíme zapomínat, je dlouhodobá nezaměstnanost. Členské státy musí uh, motivovat a podporovat eh, návrat na trh práce, eh, musí mít programy pro znovu začlenění na trh práce, rekvalifikační programy a tak dále. Dále bych eh, stručně řekla něco ještě o činnostech pro ženy. Ženy odpovídají za děti a často se starají o další osoby v domácnosti a je nezbytné jim pomoci tak, aby tyto ženy se mohli vrátit následně na své pracovní místo. Je proto nutné vytvořit eh, a zajistit služby eh, péče jednak o závislé osoby, tak také eh, péče o děti. Jsou zde také další prioritní body, kde je zapotřebí jednat, tak aby se dané osoby mohly vrátit na trh práce. Je zapotřebí tedy trvalé vzdělávání, jinak řečeno. Ještě než se dostanu k úplnému závěru, tak bych se ráda zmínila o e, nárůstu chudoby. Krize vedla k nárůstu chudoby a patří sem také chudoba dětích. A, a myslím si, že je nutné, aby členské státy zajistily systém sociální ochrany, sociálního zabezpečení a aby řešili e, problematiku lidí, kteří, kteří jsou tímto zasaženi. Odkazujeme se také na zapojení vnitrostátních parlamentů, na eh, občanskou společnost a je zapotřebí, aby podporovali vnitrostátní reformní programy. Mnoho členských států se snaží řešit tuto věc a my doufáme, že toto úsilí bude pokračovat. Děkuji za slovo, paní předsedající. Euh, Nyní dávám slovo Sergio Gutierrezovi a seznam řečníků je následující paní Cornelisen a pan Gutierrez má slovo nyní. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych paní zpravodajce Lope Fontaně poděkoval za práci na této zprávě. Šlo o to vytvořit jednotný názor, konsenzus v celém výboru. To znamená, že e, ve smyslu konsenzu a kompromisu jsme vytvořili e, také zprávu o výhledech růstu, která byla v únoru úspěšně přijata v plénu. V tuto chvíli, v tomto okamžiku evropského semestru, si musíme položit otázku, jaký dopad eh, měly závěry Evropské komise. Myslím si, že musíme eh, pronést jednoznačnou kritiku, musíme eh, kritizovat nedostatečnou akceschopnost, reakci, nedostatečnou reakci na naši předchozí zprávu a kromě toho jde o to, abychom se co možná nejvíce angažovali v této věci. Doporučení, které komise formulovala pro jednotlivé země, eh, povedou k tomu, že budou opakovány staré chyby. Je to totiž stejná strategie, která vedla k tomu, že eurozóna je jediný světový region, kde nezaměstnanost roste, kde jsou země zajetí recese, a kde se rozdíl eh, mezi ekonomikami severu a jihu zvětšuje. Proto jsme tuto zprávu formulovali velmi kriticky a požadujeme to, co jsme řekli již eh, v únoru a požadujeme také, aby to bylo uplatňováno. V tuto chvíli bych rád zmínil dvě konkrétní věci. Za prvé, nemůžeme tváří v tvář eh, těmto doporučením mlčet. Především pokud jde o reformu trhu práce. Myslím si, že komise tady zavádí nebo formuluje asymetrická doporučení pro jednotlivé země. Vede to k tomu, že v Evropě vznikají dvě zóny, které se rozvíjejí odlišně. E, vznikají tím pádem dvojí zaměstnanci, dvě skupiny zaměstnanců s rozdílnou úroveň, úrovním mest. Strategie, kterou zvolila komise, vede k tomu, že mm, se údajně má posílit konkurenceschopnost té jižní zóny Eh, snižují se mzdy, ale já si myslím, že to je velmi nebezpečné a že to je nefér vůči eh, všem obyvatelům Evropské unie. Dva roky poté, co byl zahájen proces evropského semestru, můžeme s eh, velkým znepokojením konstatovat, že miliony zaměstnanců vypadly z oblasti působnosti kolektivních smluv a komise v tomto ohledu požaduje ještě další opatření. Země, které mají vyšší daňové sazby, Eh, omlouvám se, země, které mají k dispozici více daňových prostředků, eh, dostávají zcela vágní doporučení eh, hovořící o tom, že by měly vynakládat ještě více prostředků. Požaduje se po nich například, aby snižovali sociální výdaje namísto toho, aby se zvyšovala kupní síla obyvatel. Kromě toho jsou tu doporučení Komise pro jednotlivé penzijní systémy a získal jsem z toho dojem, že Komise pomýšlí na udržitelnost penzijních systémů, což je samozřejmě velmi dobře, ale e, jde také o věk odchodu do důchodu, o definici udržitelnosti a tak dále. Samozřejmě, že komise může požadovat udržitelnost, ale nemůže vytvářet e, společný, nejmenší společný jmenovatel, nemůže e, říkat, jak jednotlivé penzijní systémy mají vypadat a ignorovat přitom národní pravidla, národní systémy. E, a nyní nezaměstnanost mezi mladými lidmi. Návrhy které mají nezaměstnanost mladých lidí řešit, jsou nedostatečné. Těch 6 miliard je nedostatečných. Samozřejmě, že jsou to první kroky, ale jak zcela správně řekla Mezinárodní organizace práce, je potřeba 21 miliard euro na to, abychom nezaměstnanost mezi mladými lidmi řešili. Pokud komise a rada jsou pro převedení těch 6 miliard a potom pokud e, následně zjistíme, že nezaměstnanost je stále ještě vysoká, musíme toto procento strojnásobit, tak jak to doporučuje e, e, Mezinárodní organizace práce. Omlouvám se, paní předsedkyně, budu se snažit co možná nejrychleji skončit. Na závěr bych totiž rád řekl něco k demografickým údajům. Parlament se v říjnu vyjádřil k doporučením, která byla pro jednotlivé země již závazná, eh, když je v červnu eh, Rada schválila. Já si myslím, že to je výsměch demokracii, pokud my máme přijmout něco, co už je závazné. Pokud jde o harmonogram evropského semestru, myslím si, že potřebujeme více demokracie. Demokracie nesmí platit pouze tady v parlamentu. Děkuji. Paní Cornelisen, prosím, abyste byla stručná. Máme o spoštění. Um, já bych ráda nejdříve poděkovala eh, paní zpravodajce za její návrh. Myslím si, že je to dobrý základ, na kterém můžeme dále pracovat. E, toto jaro e, jsme vypracovali dobrou a výraznou e, zprávu také za spolupráce s paní nebo s vedení paní Fontaně. A jsem přesvědčena a doufám, že výbor Ekon bude také spolupracovat a to lépe než posledně. Takže doufám, že můžeme potom na plenární zasedání předložit dobré výsledky. Několik připomínek. Myslím si, že je třeba hájit demokracii. Máme zprávu z roku 2010, tam už se o tom hovořilo, velmi jasně jsme uvedli, že si nepřejeme, aby ekonomická zpráva um, byla řízena bez role Evropského parlamentu. Myslím si, že se čase změnilo pouze málo věcí, přestože jsme s tím přicházeli znovu a znovu. Někteří říkají, že neexistuje v rámci současných smluv možnost, aby Evropský parlament hrál nějakou roli, což ale není pravda. Můžeme, eh, nebo měli jsme možnost eh, říci ano k mezinstitucionální dohodě, a měli bychom se vyjadřovat eh, ke specifickým doporučením jednotlivých zemí. A myslím si, že výbor EMPL by neměl mlčet, pokud je o doporučení k fiskální konsolidaci. Prodlevy a nadměrné schodky, to všechno přichází příliš eh, pozdě a v malé míře. Hm, hovoříme hodně o nezaměstnanosti, ale měli bychom být otevření, pokud je o reálné příčiny, protože to velmi souvisí s celkovou nezaměstnaností a nedostatkem pracovních míst v jednotlivých regionech. Takže si myslím, že bychom měli trvat na tom, abychom vyloučili eh, eh, z těch výpočtů pro nadměrný schodek eh, část, která se týká nezaměstnanosti mladých. A plány pracovních míst, neustále s tím přicházíme znovu, že členské státy by měly řešit ve svých vnitrostátních reformních programech tvorbu pracovních míst. A apelujeme na komisi, aby to řešila, protože stále velmi málo členských států tuto věc um, řeší, takže k tomu bychom se měli stavit velmi kriticky. Fontaně, o styl telegrafický. Paní Fontaně, prosím telegraficky. Já souhlasím s tím, co řekli eh, oba předřečníci. Eh, takže eh, nebudu prodlužovat diskuzi, jenom bych ráda závěrem poděkovala za spolupráci a děkuji za slovo. Merci, madame. Mm, děkuji zpravodajce. Ve velmi přísném kalendáři máme možnost do 17.7. ve 12 hodin předkládat pozměňovací návrhy, které budeme studovat potom v září. A odhlasujeme a potom 30. září to bude předloženo k hlasování ve výboru EKON. Chtěla bych je navrhnout přejít k bodu 23 a zahájit naše veřejné slyšení. Budeme te, hovořit o tématu sociální rozměr hospodářské a měnové unie. Evropský systém dávek v nezaměstnanosti a prosím experty, aby se k nám připojili zde v předsednictvu. It's okay. it's, it's... where am I? Eh, máme tedy po v Evropském parlamentu slyšení na eh, téma, eh, které je podstatné. Budeme debatovat o skutečné hospodářské a měnové unii a proto máme také pozvány čtyři experty a děkuji za to, že přijali naše pozvání. Mimo těch příspěvků, které budou prezentovány, byl také rozdán dokument pana Art de Goesa z Bertelsmanova ústavu a nadace. Eh, pan Art de Goes bohužel nemohl přijít a předkládá písemně svůj příspěvek. Nejdříve dávám slovo panu George Fisherovi, kterého všichni znáte, jistě již dlouho který odpoví na dvě otázky, které jsme předložili našim expertům. A sice, proč je automatický stabilizátor HMU otázkou, o které se debatuje a chceme vědět, jak postupovat. Pane Fischer, vy máte za sebou dlouhou expertízu, pracoval jste v rakouském ministerstvu financí a také financí práce, dále v OECD a nyní na eh, generálním ředitelství zaměstnanost a to od roku 96. Dnes jste ředitelem analýzy, hodnocení a externích vztahů. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji a přeji všem dobré dopoledne. Velmi mě potěšilo, že parlament měl odvahu nastolit tuto velmi důležitou otázku. Je to otázka, která je dlouhodobá a velmi závažná. Jak víte, můj pan komisař Lášlo Andor eh, v minulých měsících tuto otázku mnohokrát zmínil. Sociální dimenze HMU a role automatických stabilizátorů v tomto kontextu je E, také pozitivní, že nedávná Evropská rada, poslední Evropská rada opět mm, požadovala e, sociální dimenzi v rámci HMU. E, snažíme se monitorovat aspekty práce a sociální aspekty a Kromě toho nás rada požádala o to, abychom eh, vypracovali dokument, který by ukázal, jak je možné sociální a pracovní indikatory eh, používat v rámci evropského semestru. Evropská rada také požádala komisi, aby k tomuto bodu přijala sdělení. Komise tuto otázku nastolila poprvé ve svém návrhu eh, o prohloubené ekonomické a hospodářské měnové unii. Tento dokument obsahoval jak myšlenku eh, fiskální kapacity pro HMU, tak eh, hlubší, také hlubší unie, protože obě věci spolu souvisí a není možno je oddělovat. Tento návrh také uznává, že Evropa má v tomto ohledu problém, protože tady chybí eh, automatické stabilizátory na úrovni HMU. Já jsem vám poskytl nebo předvedl eh, folii, která se snaží tento bod osvětlit, sumarizuje Eh, ty základní informace. Co to je automatický stabilizátor? Jde o to, že když se hospodářství dostává do recese, tak mzdy klesají. To jsou ty oranžové sloupce na tomto grafu. A nicméně, co se stane eh, díky automo- automatickému stabilizátoru eh, sociální dávky automaticky a proto je to vlastně automatický stabilizátor. Není to eh, řešení závislé na rozhodnutí parlamentu nebo vlády. Automaticky lidé obdrží sociální dávky, které z části kompenzují pokles mest. A podobným způsobem fungují daně. To znamená, že eh, lidé platí méně daní a to je eh, zase něco, co posiluje příjem nebo zvyšuje příjem v období recese. To jsou tedy automatické stabilizátory. Já jsem pracoval na ministerstvu financí, eh, to znamená, že vím, že eh, když je Eh, když nastane období recese, je potřeba eh, takto zakročit. Takto automaticky eh, to funguje. Ve svém blueprintu, ve svém návrhu měla komise za to, že z dlouhodobého hlediska je potřeba v HMU něco takového vytvořit. Možná, že bychom mohli ukázat další průsvitku, já to bohužel nedokážu zařídit, Na další folii, na další průsvitce vám chci ukázat věci, které nepochybně velmi dobře znáte a sice roz, eh, eh, vývoj nezaměstnanosti v Evropě od roku 2000. Vidíte, že v polovině nebo do poloviny tohoto období, v první půlce, eh, ta nezaměstnanost byla konvergující, tedy podobná. V prvních letech šla nahoru, potom zase ve všech eh, částech Evropy do, šla dolů. Nicméně v tomto období sehrávaly automatické stabilizátory důležitou a užitečnou úlohu. Můžeme se podívat na další folii. Dobře, dobře, děkuji. A co se stane, když nezaměstnanost rychle vzroste v některých částech Evropy? My jsme zaznamenali to, co se stalo s výdaji na sociální zabezpečení v minulých letech v evropských ekonomikách. Zjistili jsme, že v prvních letech, to znamená 2008 až 2010, to je ta červená linie, linie došlo k tomu, že společně s poklesem ekonomické aktivity se Eh, zvýšili výdaje na sociální zabezpečení. To znamená, že to fungovalo jako ten automatický stabilizátor. A následně došlo k tomu, že výdaje na sociální zabezpečení rostly, eh, eh, klesaly rychleji než v dřívějších recesích. To znamená, že ztratili svoji roli automatického stabilizátoru a v podstatě posilovali ekonomickou recesi. A jeden z důvodů, kterým je to dáno, je i to, že v rámci hospodářské unie, je, měnové unie, členské státy ztratily e, svoji možnost používat automatické stabilizátory. To je všechno, co mám e, k průsvitkám. V každém případě je to otázka, kterou se komise zabývá jak konstatovala v tom návrhu. To je tedy moje odpověď na vaši eh, první otázku. Proč se tou otázkou vůbec zabýváme? Děkuji. Mm, já bych chtěla navrhnout, aby eh, v tom prvním kole každý odpověděl na jednu otázku. Eh, nyní budeme tedy pokračovat v tom pořadí, které bylo předleženo a slovo dostane pan Toma Filipon který již dlouho pracuje v akademické oblasti, jak v rámci Světového fondu, tak i v dalších institucích. Pan Filipon má tedy pět minut pro odpověď na první otázku. Budu mluvit anglicky. Děkuji za pozvání. Je to pro mě zajímavá zkušenost zde mezi vám být. Mám pět minut, abych vám řekla, jaká je perspektiva. A myslím, že to je zajímavé, protože to téma je mnohem širší. Budu srovnávat USA s Evropou a zároveň bych vám chtěl eh, ukázat něco, čím navážu na svého kolegu Georgia Fishera, a tedy na automatické stabilizátory a jak to funguje v Evropě a v USA. Graf, který máte před sebou, je klíčovým grafem pro to, abychom pochopili krizi, a alespoň do roku 2010. Máme tady e, tři věci, kterých si je třeba všimnout. Jednak to je, nebo které si to můžeme vyčíst. Je to jednak charakter krize a z velké části jde o e, dluhovou krizi, ale zejména, nebo alespoň v těch prvních třech letech jde o soukromé dluhy. Jak to chápat? Na horizontální ose vidíte, kolik si domácnosti půjčili eh, během boomu, během rozkvětu. Takže tady máte období 2003-2007 a změna v poměru mezi dluhy a příjmy domácností. A máte tady stav ve Spojených státech a eh, v eurozóně. To znamená, tady srovnáváme eh, dvě velké oblasti s jednotnou měnou. Například NV je Nevada, TX je Texas. To jsou místa, eh, státy ve Spojených státech, ty jsou modře. Eh, členové eurozóny jsou označeny zeleně, D jako Německo, úplně nalevo nahoře. Irsko a Španělsko je někde uprostřed. Na horizontální ose vidíte tedy, kolik si domácnosti během boomu půjčily. Máte tam 0 Eh, v období 2003-2007. Nejextrémnější případ je Nevada, úplně vpravo. A jejich poměr činí asi 65 až 70 2003-2007. A začaly asi na 100 a skončili asi na 170 takže tady došlo eh, k extrémnímu nárůstu toho poměru dluhu a příjmu. V Texasu eh, podstatě nedošlo k žádné změně. V Německu to bylo stabilní nebo mírně negativní. Na eh, vertikální ose je, co se stalo po, tedy v době krize. A došlo tady i k jaké změně došlo v eh, zaměstnanosti. Je tady 15% mezi obdobím 2007 a 2010, takže končíme v roce 2010, to znamená předtím, než jsme se dostali k tomu vrcholu dluhové krize. Nejdřív je z toho jasně vidět, že ty státy ve Spojených státech nebo ty členské státy v eurozóně, kde došlo k ztrátě pracovních míst a recesi, tak že to má dopad na domácnosti. A ta souvislost je velmi vidět. A to je podle mě klíčový faktor krize. A pak druhá věc, kterou je třeba si všimnout, a je to naproti tomu, nebo v rozporu s tím, co očekávají lidé. A sice, že divergence, ten rozdíl eh, byl mnohem větší v USA než v eurozóně. Když se podíváme na eh, ten rozdíl mezi Texasem a Nevadou, tak ten je mnohem větší než rozdíl mezi dokonce Španělskem a Německem. Takže v rámci USA byly velké rozdíly. My často eh, přemýšlíme, o USA jako o optimálním vývoji, ale ta divergence tam je mnohem vyšší než v eurozóně. To znamená, mm, mm, pro eurozónu není typická extrémní nebo nadměrná divergence. Nicméně, vidíte ty dvě čáry a jaká je páka mezi, eh, teda mezi souvislost mezi tou pákou a mezi recesí. Máme tady poptávku a snížení eh, zaměstnanosti. Eh, vidíte, jaký je sklon těch dvou eh, linek a ten je v podstatě totožný obou křivek. V podstatě nemůžeme říct, která je strnější. Na začátku krize můžeme vidět, že dopad byl v podstatě stejný na jednotku dluhu, jak v USA, tak v eurozóně. A to je oči očí bíjící, protože to znamená, že cokoliv se dělo tam a sdílení rizika a, a účinnost tohoto sdílení byla v podstatě stejná v obou oblastech, ale nicméně hovoříme tady o období do 2010. To znamená, eh, stabilizátory fungovaly. Je to tedy období, kdy jsme stabilizátory měli, protože eh, země mohly používat fiskální eh, politiku a mohly tedy zajistit eh, stabilizátory. To znamená, víceméně pomocí těchto stabilizátorů jsme měli stejné výsledky jako USA, pokud je o sdílení rizika. Ale my jsme měli lepší východisko, protože naše divergence byla menší, stejně jako zadluženost domácností. To znamená, krize v Evropě byla menší v období 2010 v Evropě než v USA. No a teď se podíváme, co se stalo poté. Vlevo vidíme USA a vpravo eurozónu. Tady máme dva grafy USA. A je to v podstatě to, co jste viděli předtím. Eh, ta křivka nahoře, tam vidíte, co se stalo u stejných států eh, od roku 2010 do 2012. A vidíte, že v podstatě už je krize překonána 2010 až 2012. Tady není vidět žádný další dopad, žádný rozdíl v zaměstnanosti nebo v růstu zaměstnanosti eh, mezi eh, ty stát, těmi státy, které jsou na tom špatně a dobře. Takže není tady žádná velká eh, divergence. Pokud bychom se zastavili tady, a zeptali někoho z Marsu, co by se stalo asi v eurozóně, tak pravděpodobně nejlepší odhad eh, by byl, že bychom na to byli o něco lépe než v USA. Ale ve skutečnosti, co se stalo v eurozóně, vidíme na pravé části. A tady vidíme eh, velké rozdíly v nezaměstnanosti. Vidíme to na té horizontální ose, a nejde už tolik o soukromý dluh, ta druhá osa. A tady vidíme, jakému došlo nárůstu sociálních transferů ze strany vlády. Takže nejde už o měřítko dluhu domácností, ale o nadměrné eh, výdaje ze strany vlády. A ti, kteří, někteří vynaložili hodně prostředků, někteří méně. A někteří vynakládali příliš peněz ve špatný čas a pak to vedlo k velké recesi. Takže po roce 2010 eh, nedostatečné sdílení rizika eh, vedlo k tomu, že krize v eurozóně byla mnohem horší, než by měla být. Takže je to taková uh, krize, kterou jsme si trochu vyrobili sami. Kdybychom měli lepší nástroje, jak zabránit rizikům šíření krize z jedné země do druhé, tak bychom se tomu vyhnuli. Vyhnuli bychom se této krize. A proto to potřebujeme a myslím, že tolik z mé strany stačí. Děkuji vám. A nyní eh, se obracíme na třetího hosta, pana Fichtnera, který je členem DIV tedy Německé instituce pro výzkum ekonomie a Pracoval jste v Evropské centrální bance a v tomto německém institutu, takže jste skutečně velkým expertem pro naše otázky. Děkuji. Pošlete mi prosím dálkové ovládání. Děkuji. Děkuji za pozvání. Jsem rád, že vám mohu ukázat systém, který jsem vytvořil společně s kolegou eh, z Berlínské univerzity Sebastiánem Dulienem. Jde o systém automatických stabilizátorů, konkrétně o eh, společné pojištění v nezaměstnanosti. Nejprve bych se rád konkrétně podíval na to, proč potřebujeme Eh, mechanismus transferu v monetární unii. Pokusím se být co možná eh, nejstručnější a eh, říci to stejně hezky jako kolegové přede mnou. Problém v monetární v měnové unii spočívá v tom, že není možno zohlednit eh, ekonomické cykly v jednotlivých členských státech, protože nejsou stejné, nejsou synchronizovány. To znamená, že eh, ekonomické cykly a jejich fluktuace se zvětšují, zvětšuje se jejich eh, fluktuace, eh, to vede k inflačním tlakům, přehřívání ekonomiky, vytváření bublin, eh, příliš restriktivní měnové politice ve slabých zemích a eh, my jsme tady vytvořili takzvané úrokové sazby podle Taylorova systému. To jsou sazby založené na situaci v ekonomickém cyklu dané země a vidíte, já nevím, jestli to tedy přečtete, protože já sám to nepřečtu, ale pokud byste to viděli, tak byste viděli, že e, sazby, které se podle tohoto Taylorova pravidla uplatňují, jsou v jednotlivých členských státech měnové unie jiné. Vidíte tu světle zelenou linii, která e, je Eh, úrokovou sazbou pro Španělsko. To je, eh, ta byla velmi vysoká před eh, ekonomickou krizí v roce 2008, nebo tady vidíte úrokové sazby pro Německo, to je mnohem nižší úroková sazba, pokud se nepletu, tak je to žlutá linie. A vidíte, že Evropská centrální banka se sama orientovala při stanovování úrokových sazeb podle eh, potřeb slabších zemí. A důsledkem bylo to, že země, které již byly v poměrně stabilní ekonomické situaci, které měly růst, například Španělsko nebo jiné jihoevropské země, se začaly přehřívat, protože měnová politika byla eh, Eh, příliš volná z jejich hlediska. V monetární nebo měnové unii je eh, většinou přednášen argument, že pokud nemáte monetární politiku, potřebujete fiskální politiku, která by ji kompenzovala. Potřebujete automatické stabilizátory, tak aby ekonomika mohla řádně fungovat, abyste ji mohli stabilizovat, abyste mohli převzít roli eh, monetární politiky eh, jako stabilizátoru. Eh, v minulých třech letech se ukázalo, že to v měnové unii nefunguje. Jedna věc je na bíledni. Máme tu země, které jsou navzájem velmi těsně propojeny, například vzájemným obchodem a pokud tu máte balíčky fiskálních stimulů v jedné zemi, tak velká část tohoto fiskálního stimulu se přelije do jiných zemí právě v důsledku těch propojených obchodů. To znamená, že vy například platíte peníze ve své vlastní zemi, ale přenese se to do jiných zemí. To znamená, že je to neefektivní a není možno tedy používat eh, fiskální politiku na národní úrovni jako eh, automatický stabilizátor. V minulých letech se také ukázalo, že fiskální politika je poměrně eh, omezená v monetární unii. Nejde pouze o to, že tady máme koordinaci fiskální politiky v důsledku eh, paktu růstu a stabilitu, což samozřejmě omezuje eh, flexibilitu v rámci fiskální politiky, ale kromě toho jde o to, že finanční trhy tlačily na politiky směrem k velmi restriktivní fiskální politice. V důsledku toho došlo k tomu, že fiskální politika měnové unie byla velmi omezená a neměla šanci a příležitost eh, dostat potřebám individuálních, eh, individuálním fluktuacím ekonomických cyklů. To znamená, že systém transferu se snaží kompenzovat eh, tento nedostatek snaží se stabilizovat měnovou politiku a snaží se také fungovat jako stabilizátor fiskální politiky. To znamená, že jde o e, stabilizátory, automatické stabilizátory napříč hranicemi. Automatické stabilizátory v jednotlivých zemích, to jsou například dávky v nezaměstnanosti, národní dávky v nezaměstnanosti v jednotlivých zemích e, ale tady jde o automatické transfery mezi jednotlivými zeměmi. To je základní myšlenka našeho systému. Automatický transfer zdrojů, prostředků do zemí, které jsou v recesi. A tím v podstatě pomáháme monetární politice, aby stabilizovala fluktuaci ekonomického cyklu, aby tím pádem vyřešila celý problém spjatý s rostoucí volatilitou v rámci měnové unie. To je všechno z mé strany. Děkuji. Děkuji vám. Já se domnívám, že to velmi doplňuje, doplňuje dobře náš panel. A posledním přispěvatelem je pan Cabral, který pracoval jako novinář, eh, poradce ministra financí Portugalska a pracoval jste také ve Světové bance. Eh, máte nyní možnost odpovědět na první otázku. Děkuji vám. Uh, uh, I'm going to address in English. Budu mluvit anglicky. Já jsem mm, zaujala přístup asymetrického šoku, protože to byla jedna z prvních myšlenek, eh, jak vznikla myšlenka automatického stabilizátoru. A je to část, na kterou někdy během krize zapomínáme, když eh, se díváme na vztah mezi HDP, tak někdy zapomínáme, že součást příběhu eh, je jednak zvýšení dluhu, ale pak také problém zvýšení HDP a zejména konkurenceschopnosti. I když HDP roste, tak tady máme problémy konkurenceschopnosti. Hmm, to znamená, že dochází pouze k růstu eh, na straně poptávky a nikoli na vnější straně takže tady dochází k externím nerovnováhám ve většině zemí, které mají problémy. A to začíná z části právě eh, u asymetrických šoků. Eh, jde o eh, tedy část, která se týká oblastí s jednou měnou. Dochází ke ztrátě měnové politiky a um, Důležitým nástrojem pro přizpůsobení je nástroj směných korzů a máme tady různé podměnosti, eh, politika konkurenceschopnosti a tak dále. A tím pádem země má omezené nástroje, jak eh, provádět krátkodobá přizpůsobení se, zejména pokud jde o asymetrickou záležitost, která různým způsobem dopadá na různé země. Jaká je optimální monetární politika? Měla být rozdílná podle toho, jakou zemi jde v případě mm, takovéto měnové unie. Jak minimalizovat rizika? E, můžeme využít větší flexibilitu, což bylo součástí e, projevu v EU, e, jak dosáhnout flexibility, můžeme mít mobilitu různých faktorů v dané zóně, Týká se to například jižních zemí, kde dochází k převodu na sever, nebo můžeme trans- převést některé stabilizátory, což znamená, že země, které jsou na tom lépe, tak eh, provádí převedy do zemí, které jsou na tom hůře. To znamená, eh, může dojít k převodu eh, dávek nezaměstnanosti, aby došlo k nadměrným deficitům, jak už o tom hovořil jeden z kolegů. A Problémem je to, že stabilizátory nefungují, protože fiskální pravidla během té krize nefungují a je zapotřebí nějakým způsobem zajistit sociální dávky. Takže místo stabilizátorů v podstatě eh, dochází k tomu, že to nefunguje. Pohyb faktorů. Um, Jde o to, že faktory jsou mobilnější, ale může to situaci ještě zhoršit. Může dojít ale k omezení nezaměstnanosti, to znamená, eh, regiony, kde je vyšší nezaměstnanost, tak dochází k přesunu. Ale někde dochází k rychlejším přesunům, můžeme mít problémy se strukturální nezaměstnaností, což je další problém v této oblasti. Na snímku vidíte to, co jsem právě vysvětlil. A pak tady máme myšlenku asymetrických šoků. Došlo k několika asymetrickým šokům v EU eh, během minulých let. Některé se dostaly, eh, některým došlo v 70. a 80. letech a ty poslední nebo nedávné jsou uvedeny tady na snímku. Je to vzestup Asie a vstup Číny do eh, VTO. Tak to se dotklo zejména zemí s s nižšími platy, tak trochu u Španělska a stále to platí také pro Itálii a pro Řecko. Takže tento typ asymetrických šoků má velký vliv na konkurenceschopnost těchto zemí. A bylo to někdy na začátku také 90. Eh, let. Mm, je tady silný záporný efekt, pokud je o rozšíření eh, na jihu Evropy. A pro ty země, které eh, byly přímo eh, konkurentem jižních zemí. Ty, které měly nižší mzdy, tak těch se to dotklo. 2007-2012 a příslušná krize, ta zasáhla různým způsobem různé země. Už se hovořilo o této krizi, jak to vysvětlovali kolegové. Jak je to s měnovou eh, politikou a se schodkem běžného účtu, eh, vysokým dluhem a nezaměstnaností? Tak může jít o devalvaci, v podstatě k tomu dochází, ale netrvá to příliš dlouho, takže země, které měly problémy s konkurenceschopností a konkurovaly Číně, Turecku nebo eh, novými zeměmi s nižšími mzdami, tak tam došlo k velmi výraznému nárůstu hodnoty a to má opět další dopad na konkurenceschopnost těchto zemí. E, centrální automatické stabilizátory jsou e, zapotřebí, protože ty asymetrické šoky, šoky mohou mít velmi zásadní negativní dopady, e, ale členské státy přišly o různé nástroje, jak krizi řešit. A jsou tady omezení fiskální politiky, což znamená, že mnohé ze států využívají procyklické měnové politiky a myšlenka pohybu faktorů a to, že by to mohlo omezit krizi, tak někdy může dojít ke krátkodobému snížení nezaměstnanosti, ale když se podíváme na zadlužení a na strukturální zaměstnanost, tak eh, eh, posun buď kapitálu nebo přesun eh, více kvalifikované pracovní síly může naopak mít negativní vliv, což je samozřejmě problematické. Dále eh, centrální automatické stabilizátory jsou zapotřebí, abychom dali prostor pro stabilizátory v rámci eh, těch mantinelů pro eh, jednotnou měnu a abychom se eh, vyhnuli eh, dopadům ekonomické krize na rozpočet, dluhy a finanční krize. A také se chceme vyhnout asymetrickým šokům, které často vedou eh, k dlouhým obdobím rozdílu mezi jednotlivými členskými státy. A to mělo dopad na HDP a konvergenci podle údajů Eurostatu, když se podíváme na období 2001 až 2007. Na tomto grafu vidíme, že země, které mají nižší příjem na hlavu, při HDP na hlavu, tak vidíme, jaká tady konvergence s ostatními zeměmi. Podíváme-li se na posledních pět let, tak eh, zároveň vidíme scénář pro další roky. Vidíme tady divergenci u zemí s nižším příjmem a to představuje riziko eh, toho, že tady nemáme stabilizátory a že nedochází ke koordinaci eh, makroekonomických politik, kterou v Evropě potřebujeme. Tolik z mé strany, a zbyl čas ještě na další řečníky. Děkuji. Děkuji vám moc krát, takže jsme probrali první část část našich témat, tedy proč potřebujeme automatické stabilizátory, proč eh, tato eh, otázka vzniká v rámci eurozóny. A já se domnívám, že jsme se podívali na makro stránku, eh, ale sociální aspekty byly zcela jasně definovány. Eh, máte prosím otázky k těmto diagnózám pan Serkas a dále se hlásí Steven Hughes a další. Takže tři otázky. Pan Serkas jako první. A paní Švete. Pan Sarkas je koordinátor za sociální demokracii. Mám otázku na pana Fischera, eh, která však je spíš adresována panu Renovi, který neodpověděl. Tato otázka je jednoduchá, pana, pane Fischere. Máte, prosím, příslušný kanál? Já mám otázku na pana Fischera, která je spíš adresována panu Rénovi. Minulé mi na tuto otázku neodpověděl. A jde tedy o nezbytnost automatických stabilizátorů pro Evropu. Pan komisař o něčem takovém nikdy nehovoří. Jak daleko se dostala debata v kolegiu komisařů? Eh, místo, aby se členským státům doporučilo, eh, aby stabilizátory si ponechali, tedy ty národní stabilizátory, které mají, Brusel státům v krizové situaci nedoporučil eh, přemýšlet o stabilizaci. Naopak národní stabilizátory mají být zrušeny. Jak se na to dívá komise? Dále paní Esaja. Paní Esaja ze skupiny EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni víme, že systémy sociálního zabezpečení a systémy dávek nezaměstnanosti jsou financovány z daňových prostředků, daňových poplatníků. Ráda bych se tedy zeptala, jak to vidíte z politického hlediska, jestli by tu byla, docela, do, do, jestli by tu byla k dispozici a, politická vůle v zemích, které jsou čistými, čistými přispěvateli. Do jaké míry by si přáli být zapojeny do tohoto nového systému a, transferu prostředků? trošku. Myslíte si, že skutečně je to způsob, jak se pokusit vytvořit nebo překlenout propast mezi jižními a severními zeměmi eh, v eurozóně? Pan Papadopulo, eh, paní Papadopulo ze skupiny SD eh, zastupuje Kypr. Chápu velmi dobře, eh, v čem spočívají automatické stabilizátory, protože jsem z Kypru. A problém bank na Kypru eh, spočíval v tom, že Eurogroup eh, přikázala v podstatě škrty a nemohly se využívat žádné automatické stabilizátory. Kypr je malá země v eurozóně, a nemohli jsme uplatnit vlastní politiku pro řešení problému. A momentálně řešíme skutečně závažné problémy, obrovskou nezaměstnanost, unik kapitálu, sociální problémy. A souhlasím s tím, co řekla paní de Sarkas, když hovořila také o vnitřní eh, situaci automatických stabilizátorů. Je to něco, co e, Trojka a Evropská komise e, nepřiznávají, pokud je o to, jak řeší tuto otázku a politiky, které uplatňují, jsou nesprávné. Podívejme se například na to, co se děje nyní v Portugalsku, ve Španělsku a v Řecku. A nyní tomu samému čelíme na Kypru. Mm, podle mne osobně si myslím, si myslím, že celou věc eh, jsme měli řešit ještě předtím, než byla eurozóna vyřešena, vytvořena. A měla být eh, ustavena svrchovanost jednotlivých zemí řešit eh, jejich krize. Jak mohou automatické stabilizátory napravit chyby, které jsme udělali, protože sociální dopady v, zejména na Kypru a na jihu jsou velmi výrazné. Je to řešení v krizi nebo dlouhodobé řešení? Paní Schröder, ano, já se domnívám, že z krize jsme se naučili přesně to, že v Evropské unii jsou takovéto stabilizátory nezbytné. Zatím to bylo ignorováno, bylo řečeno, že peněžní stabilizátory jsou dostačující, ale tabulky ukazují, že to není dostačující. Pro mě eh, se objevuje především ta otázka, eh, vlastně ve většině zemí EU jsou eh, takovéto stabilizátory v rámci země ve formě daní. V Evropské unii nemáme společnou daňovou politiku. Jak je tedy možné nalézt určité řešení bez společné daňové politiky? A nebo je nezbytné mít společná rozhodnutí o daňové politice, aby bylo možné mít nějaké stabilizátory? Je to takto nutné? To je moje první otázka. A druhá otázka. Komise navrhovala využít pojištění eh, zabezpečení nezaměstnaných nebo něco podobného. Zkoumala komise nějaké možnosti, které se netýkají eh, přímo eh, zaměstnanců, což je nejslabší skupina v krizové situaci. Nebylo by možné spíše vycházet z otázek majetku nebo eh, jiných bodů pro tyto stabilizátory. Dobrá, Pan Fischer má přímou otázku, musí odpovědět, ale pak bychom měli se věnovat i druhé otázce. Musíme být však dostatečně struční. Všichni se chtějí vyjádřit, ano? Takže pan Fischer. I'm sorry to say that I, I'm not part of the... Já musím Eh, s politováním konstatovat, že nejsem součástí kolegy a komisařů. Já jsem velmi dobře informován o tom, co řeší, ale eh, bylo řečeno, že komise tedy eh, tuto otázku formulovala v blueprintu. Komise zatím nic nenavrhla. Víme, že eh, Evropská rada se chce k této otázce vrátit v druhé polovině tohoto roku a uvidíme, s čím komise přijde. V tuto chvíli mohu říci, že v rámci komise bereme tu otázku velmi vážně. Vytvořili jsme pracovní skupinu eh, mezi eh, generálním ředitelstvím, ve kterém pracuji já a kolegy z generálního ředitelství Equin. Kromě toho jsme vytvořili celou řadu dokumentů, které se opírají o práci, kterou bude eh, prezentovat náš německý kolega. Práce této pracovní skupiny zatím nebyla zveřejněna, nicméně bude brzy zveřejněna na eh, webové stránce eh, DG zaměstnanost. To znamená, že komise skutečně pracuje Zatím není nic pevně dáno, ale intenzivně na tom pracujeme a doufám, že brzy něco hotového bude. A potom k těm dalším věcem se vyjádřím později. Eh, Tomas Filip, prosím. Just uh, very quickly. Uh, Velmi stručně ke dvěma dotazům, které jsou podle mě klíčové. A sice zda je skutečně nutné a zda je to stejné jako v případě transferu. Za prvé, myslím si, že je třeba být opatrný, mm, když eh, předkládáme argumenty. Možná, že existuje mnoho důvodů, proč eh, to vzít v potaz. Podíváme se na, na to čistě z ekonomického hlediska, řekneme si, jaký nejlepší způsob eh, je, jak eh, zmírnit ty asymetrické šoky, o kterých hovoříme. Pak si uvědomíme, že ze kvantitativního hlediska, tak prvním způsobem sdílení rizik jsou finanční trhy. To je první volba. V rámci USA ten rozdíl mezi Nevadou a Texasem nebyl zmírněn vládními transfery, ale byl zmírněn tím, že mají bankovní unii a že eh, mají přezraniční vlastnictví eh, statků aktiv. Takže eh, lidé v Nevadě mají například majetek a podíly v Texasu a naopak. Takže když například přijdete o jeden dolar, to je šok, tak asi 40 centů bude rozděleno nebo sdíleno na finančních trzích. A asi 20-25 centů bude sdíleno přes eh, federální rozpočet. A nad rámec toho eh, si domácnosti půjčí, tak aby sami ještě sdíleli riziko těch dalších 20 centů. A podíváme-li se na to z tohoto hlediska, zda to je nezbytně nutné, tak není pochybnosti o tom, že je zapotřebí bankovní unie, unie a vše, co s tím souhlasí. Otázku je, zda chceme eh, ještě něco nadvít, nad rámec. Podle mě odpověď je ano, ale je to trochu jiná diskuze. Takže na to nesmíme zapomínat, když argumentujeme. Ale to je čistě ekonomická analýza. A pak tady máme politickou a sociální analýzu a domnívám se, že bankovní unie eh, bude vždy považována za technokratickou záležitost a nemá stejný význam pro lidi, jako jsou například dámky, dávky v nezaměstnanosti. Ale myslím si, že jde o dva oddělené argumenty, které je třeba, na které je třeba nahlížet odděleně. A pokud jde o ten mechanismus eh, pojištění, tak eh, to není nezbytně nutné. Záleží na tom, jak se na to díváte. Můžete vytvořit systém, takový, že země budou sdílet rizika po určité období, například 20 let, a pak dojde k tomu, že ty transfery se budou rovnat nule, ale je to věc politického rozhodnutí. Děkuji vám. Prosím. Quickly adding to what... Děkuji. Já doplním eh, a navážu na to, co řekl pan Filipo a vrátím se pravděpodobně k vaší otázce. Myslím si, že musíme jasně rozlišovat mezi cyklickým a dlouhodobými nebo strukturálními trendy. Ty cyklické trendy se využívají ke stabilizaci ekonomiky a pravděpodobně by nepomohlo k vyřešení dlouhodobých nerovnovách. Pokud by to byl zřízeno jako automatický stabilizátor, a myslím si, že o tom tady hovoříme, oproti trvalému systému transferu, to je ten druhý možnost, tak by to určitě neřešilo nerovnováhy, které máme v Evropě. Neřeš, nevyřešilo by to eh, problémy, které souvisí s finanční krizí. Možná by došlo ke zmírnění problémů, ale pravděpodobně by to nevyřešilo ty trvalé nerovnováhy, které v Evropě máme. Takže musíme jasně rozlišovat mezi cyklickými trendy a mezi eh, dlouhodobou volatilitou a nerovnováhami. A my teď hovoříme o cyklické volatilitě, nikoliv o dlouhodobých odchylek eh, a rozdíl, dlouhodobých rozdílech mezi zeměmi. Paní předsedající, chcete něco doplnit? Ano. Rád bych přispěl do diskuze. Bankovní unie je důležitá zejména v době sociálních problémů a sdílení rizik. A někdy ji berou v potaz také neekonomové. Ale hlavním tématem jsou čistí přispělatelé, čistí příjemci a ten přesud prostředků mezi severem a jihem. Musím říct, že dočasná opatření nemusí být trvalá nebo nesmí být trvalá. A podíváme-li se na nezaměstnanost a míru nezaměstnanosti v jednotlivých evropských zemích, máme tady příklad Portugalska, podíváme-li se na 90. leta, začátek, 20, eh, začáty dalšího století, tak eh, tady vidíme, že by ten systém nějak nepřispěl. V tento okamžik ano, ale celá řada dalších zemí měly vyšší nezaměstnanost v minulosti a některé regiony mohou být tímto eh, fenoménem zasaženy v budoucnosti. Takže to sdílení rizik by krátkodobě některým zemím pomohlo, ale v budoucnosti by to mohlo přinést něco dobrého jiným zemím. Dochází k mnoha transferům v EU, to je třeba doplnit například zemědělství, ve Eh, v oblasti strukturálních fondů do eh, regionů, které jsou znevýhodněny. A největším problémem je nezaměstnanost, jak se všichni shodneme. Takže transfery eh, nebo přesuny do zemí s vyšší zaměstnaností dávají v Evropě smysl. A pokud jde o čisté transfery, zejména jde o krátkodobé transfery, které se týkají zemí, kde je vyšší zaměstnanost, tak je to smysluplné. Pokud jde o transfery v zemědělství nebo transfery do regionů, které jsou chudé nebo mají velmi vysokou nezaměstnanost či čelí nějakým problémům, tak v takovýchto případech eh, jsou způsobeny problémy nedostatkem nástrojů. A eh, ten původ je v evropské integraci. A někdy je to důvodem také nedostatečná koordinace na straně fiskální politiky mezi zeměmi, protože všichni řeší úsporná opatření, a přičemž ne všichni by je měli uplatňovat. A chybí další nástroje, jako je bankovní unie a jiné. Eh, na začátku jsme se velmi optimisticky domnívali, že tyto nástroje nebudou nutné. Nyní vidíme, že tomu tak není a myslím si, že jedním z těchto nástrojů je stabilizátor A souhlasím s tím, co tady zaznělo předtím. Mm, děkuji. Nyní druhá otázka. Jak a co? A když se podíváme na komisi, pak si položíme otázku eh, jednání se sociálními partnery. Eh, pane Fischere, máte slovo jako první. Děkuji. Rád bych k tomu řekl jednu věc. Není to všespásné řešení, řešení všeho. Pokud eh, se nám to podaří realizovat, tak to trochu pomůže, ale jde o to, že v tom blueprintu komise navrhla celou řadu nutných opatření a jednou, jedním z nich je toto. Eh, může to tedy pomoct způsobem, který byl naznačen. V zásadě jsou dvě možnosti, které připadají v úvahu. Jak v literatuře, tak v té pracovní skupině, o které jsem hovořil. Jednou možností jsou ty nástroje makroekonomické stabilizátory, o kterých byla řeč. Jejich výhodou je to, že mají přímý vliv na ekonomickou fluktuaci, nicméně nevýhodou je, že by bylo velmi obtížné to vysvětlit v každému, kdo, eh, tedy všem ostatním, eh, kromě makroekonomů. A Kromě toho si musíme uvědomit, že ta výrobní mezera je eh, velmi nestabilní. Druhý mechanismus, o kterém se diskutuje, to je eh, něco, co je spjato s dávkami v nezaměstnanosti. Já vím, že to má hospodářský důvod, protože nezaměstnanost souvisí s ekonomickým cyklem, je jím podmíněna, ale zároveň je to podmíněno sociální politikou. To je nespochybnitelné a pokud se eh, tedy budeme věnovat věnovat této otázce, musíme zohlednit oba aspekty. Já si nemyslím, že eh, je náhoda, že Spojené státy mají také federální systém dávek v nezaměstnanosti ze, stejného, eh, ze stejné směsice hospodářských, ekonomických a politických důvodů. Pokud tedy budu pokračovat v tomto smyslu, tak mohu říci, že systém, který byl v literatuře popsán, je eh, popsán částečně v tom blueprintu ten systém by měl být co možná nejjednodušší, měl by podporovat změnu, měl by být flexibilní. Jde o to, že často vytváříme velmi komplexní systémy, ale musíme si uvědomit, že máme 27 různých členských států a v každém eh, státě je eh, zvláštní systém eh, sociálního zabezpečení, dávek nezaměstnanosti a tak dále. Nemůžeme tedy vycházet z toho, že začínáme od nuly. Musíme vytvářet něco, co by tady bylo možno uplatnit na všechny struktury, které již ve, v, v Unii fungují. Mělo by by to být tedy eh, snadné, eh, transparentní, mělo by to podporovat eh, změnu. Já osobně se domnívám, že systém založený na dávkách v nezaměstnanosti by mohl tedy tyto podmínky splnit. Nechci jít do větších detailů, ale rád bych se zastavil u té transparentnosti. Já si myslím, že nezaměstnanost to je věc, kterou lidé velmi dobře chápou. Ví, vědí, že nezaměstnanost roste a klesá, že je to určitý počet lidí, kteří jsou bez práce. To znamená, že to je něco, co by lidé v rámci Evropské unie poměrně dobře pochopili. A Eh, pokud jde o otázku severských zemí. Pokud se podíváme na čísla, tak zjistíme, že v historii se objevila doba, kdy země jako Německo nebo Švédsko, eh, pokud by bylo bývalo, bylo součástí eh, měnové unie, mělo užitek z tohoto systému. Já vím, že Nyní by to byly země, kde je nezaměstnanost vysoká, ale v historii byly byla období, kdy nezaměstnanost byla vysoká i ve Švédsku nebo v Německu. To znamená, že kvalitu systému, jako je eh, tento systém společných dávek nezaměstnanosti, nemůže posu- nemůžeme posuzovat pouze podle současné situace. Pokud se podíváme na rakouský nebo německý systém pojištění nezaměstnanosti, tak vidíte, že v průběhu doby jednotlivé regiony Německa a Rakouska eh, měly z tohoto eh, systému užitek protože ekonomický cyklus zkrátka probíhá, máme tu recesi a oživení a v závislosti na tom, v, jakém, e, v jaké fázi cyklu se daný region nachází, může z toho systému profitovat e, a nebo ne. A další věc. E, podporovat změnu, to byl další předpoklad. Jednou výhodou takového systému společných dávek nezaměstnanosti by bylo to, že by mohl být použit, a já zvlášť zdůrazňuji, že hovořím v kondicionálu, že by mohl být eh, použit k tomu, eh, že bude využit eh, v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v jednotlivých členských státech. Eh, ten, tato souvislost tedy může nebo nemusí být vytvořena, ale pravděpodobně by ta souvislost funguje, protože státy by chtěly mít systém, který by měl eh, být k užitku především těm, kteří ho potřebují. Pokud se podíváme, jak to v tuto chvíli eh, v, v, v, v hospodářské a měnové unii funguje, tak eh, vidíte, že by to eventuálně fungovat mohlo. Děkuji. Yes, so, so on the, uh, on the question of, of... Otázce jak. Hmm, plně souhlasím s tím, co zde zaznělo. Máme dva cíle. Jednak čistě ekonomický cíl a pak tady máme sociální a politický aspekt. Čistě ekonomický cíl samozřejmě nebo pravděpodobně nesnaží, nestačí jako důvod, jako motivace. Podíváme-li se o sdílení rizik mezi zeměmi, je to důležité, ale ehm, hlavní výzvou eh, bude asi finanční trh. Nicméně to nestačí, pokud se podíváme na ty sociální a politické aspekty, na tom se asi shodneme. Pokud jde o tvorbu takovéhoto systému, tak má vypadat, tak eh, klíčovou je asi jednoduchost. Jde o eh, pojištění, a francouzský ministr financí hmm. Moskovici o tom hovořil. Eh, takže určité pojištění pro eurozónu by bylo jednoduché. Zamyslíme-li se nad tím, jak by to mělo vypadat, a je tady opět na řadě diskuze sever-jich, tak budeme mít před sebou dvě velké otázky. Jednak eh, budeme mít nějaký systém pojištění nebo nějaký systém převodu transferu. A pak, jak to bude vypadat s pobítkami, to znamená motivacemi k správné reformě. A to jsou dvě otázky, které je třeba zodpovědět. Takže eh, má to být systém transferů? Myslím si, že záleží na tom, jak danou věc vytvoříme. Ale eh, země mají různou úroveň nezaměstnanosti, Můžeme se jednat o strukturální nezaměstnanost nebo můžeme hovořit o průměrné míře nezaměstnanosti. Ta je samozřejmě mnohem vyšší v Španělsku než v Německu, a to i když jsou ve stejném, eh, stejném cyklu. Takže možná, že chceme se, chceme zajistit, aby necházelo k odchylkám. Ale nebude se vycházet, respektive bude se vycházet z toho průměru dané země. Jak toho dosáhneme? Může to být jednoduché. A myslím, že klíčem jednoduchosti je, že na straně příjemců tak eh, tam je to, že část, eh, část je vyplacena ze společného evropského rozpočtu těch dávek. A tuto část dostane každá nezaměstnaná osoba v dané zemi. Můžete začít například pouze u mladých, ale ten princip je velmi jednoduchý. Otázkou je, jak to budeme financovat. Můžeme mít úroveň financování, která závisí na každé země a na, na každé zemi a tedy na tom průměru, na průměrné nezaměstnanosti. Pokud se všechny země víceméně blíží té průměrné hodnotě, tak z velké části v podstatě nebude docházet k žádným čistým tokům mezi eh, zeměmi. Země by platily a dostávaly v podstatě to tež. Ale v okamžiku, kdy dojde k rozdílům, tak se dostáváme k tomu, co jsme už popsali. Například, když se podíváme na eh, situaci v roce 2005, tak Španělsko by bylo výrazně pod svým průměrem, Německo nad, takže by docházelo k výrazným tokům, eh, čistým tokům peněz prostřednictvím systému pro nezaměstnanost, a to ze Španělska do Německa. A dnes by to bylo přesně naopak. E, ve Španělsku došlo k zdvojnásobení dávek na nezaměstnanost a nemůžeme zajistit e, všechny tyto faktory. Můžeme zajistit možná polovinu těchto částek mm, s ohledem HDP. A v dnešní krize, když se, když se podíváme na rozsah na multiplikátory, kteří mají dopad na eh, růst a eh, úsporná opatření, tak se jedná o velká čísla. Možná, že to je eh, malá částka, pokud se podíváme jako na, na tu částku jako na procento HDP, ale částka samotná je vysoká. A toky mezi například Španělskem a Německem by v průměru byly nulové v takovémto systému. Takže to je jedna z možností, jak mít takovýto systém. Druhá otázka jsou pobídky. Ty budou samozřejmě klíčové budou protiargumentem, eh, protože když řekneme, že budeme mít sdílení rizik, tak eh, to vlastně odrazuje země od toho, aby uplatňovaly řádné reformy a tím pádem snižovaly svou strukturální zaměstnanost. Podle mne odpověď na tento argument je takový, že jednak tady máme Eh, systém transferu, který jsem popsal a pokud zajistíme tu cyklickou část, tak eh, stále bude eh, motivace k tomu, aby země řešily svou strukturální zaměstnanost, protože tu systém neřeší. Pokud je nezaměstnanost stále vysoká, tak to povede k tomu, že řešíme ty odchylky od těch vysokých úrovní, ale stále za to platíte hodně, takže jste motivovaní k tomu nezaměstnanost snížit. Dále, jak tento systém zavedete? Pokusíte se eh, začít typem nezaměstnaností, která eh, více závisí eh, na tom, že máte třeba smůl, že špatné období. Můžeme začít nezaměstnaností mladých a možná, že tu že ten systém pro dávky nezaměstnanosti by měl omezenou dobu trvání. Eh, má to své sněné stránky, ale eh, funguje tam stále motivace. Můžete říci, že EU zajistí tu základní část a země, které chtějí být štědřejší, tak mohou být, ale je to nad rámec toho systému. Takže pokud se země rozhodne, že bude štědřejší, tak ty eura, tak ta eura navíc zaplatí z vlastních prostředků. A tady jde o k základní náhradě po období 9 až 12 měsíců. A to je jedna z možností, jak eh, stále motivovat. Děkuji vám. Poslední příspěvek. Basically what I can do now is to illustrate a bit what Georg Fischer... Já v podstatě mohu ilustrovat to, co řekl Georg Fischer. Jsou tu dvě možnosti, jak se postavit k automatickým stabilizátorům. Za prvé připojit k němu systém transferu spjatý například eh, k, s produkční mezerou, což je rozdíl mezi eh, současným stavem a stavem, kdy hospodářství funguje na plný výkon. A je to tedy určitý indikátor, který naznačuje, jak nedostatečně je eh, využívána kapacita v hospodářství. Pokud máte negativní produkční mezeru, tak by země eh, získávala eh, prostředky z tohoto systému a pokud by naopak eh, produkční mezera byla pozitivní, tak by platila do toho systému. To je tedy základní myšlenka produkční mezery a s tím spojeného systému. V tabulce vidíme produkční mezeru pro Německo a vidíte e, ten odhad. Pokud se podíváte na různé okamžiky e, v čase, zjistíte, že když se výrobní mezera mění velmi závažně, tak ty, e, ty různé barvy zelené tedy označují různé roky a vývoj výrobní mezery v nich. Vidíte, že jsou tu velké rozdíly v odhadech výrobní mezery v závislosti na tom, jak eh, ten odhyb, odhad byl eh, proveden. To znamená, že celý systém je zá, eh, závislý na výrobce a je velmi citlivý, závislý na politickém vlivu. Rád bych ještě zhodnotil ten systém jednotných dávek v nezaměstnanosti. Vidíte, že rozdíly jsou velmi velké v průběhu času a proto si myslím, že výrobní mezera není vhodným indikátorem. Buď to musíte brát z hlediska dlouhého období, eh, kdy se to vy, vy kompenzuje. To znamená, že buď musíte čekat dlouhou dobu, než se to vyrovná a proto to není vhodný nástroj pro stabilizace, stabilizaci ekonomického cyklu, a nebo musíte zvolit jiný indikátor. Pokud tedy budeme uvažovat o evropském systému zabezpečení v nezaměstnanosti, tak je to e, něco, o čem hovořil Tomas Pirpon. Řekl, že bychom měli mít systém zabezpečení nebo e, zajištění v nezaměstnanosti, který by závisel na Eh, míře nezaměstnanosti. Pokud se podíváme na vývoj nezaměstnanosti v rámci ekonomického cyklu, tak E, jde o to, abychom se soustředili na krátkodobou nezaměstnanost, protože krátkodobá nezaměstnanost je cyklická nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost trvající déle než 12 měsíců, to je strukturální nezaměstnanost. Pokud se budeme soustředit na krátkodobou nezaměstnanost trvající méně než 12 měsíců, tak v podstatě je to tak cyklická nezaměstnanost a proto je potřeba tedy rozlišovat mezi cyklickou a strukturální nezaměstnaností a tím tedy uh, odlišovat Eh, ten vývoj ekonomického cyklu. Pokud by tedy národní vlády rozhodly, že chtějí lepší systém sociálního zabezpečení, který by přesahoval tento evropský systém zabezpečení, protože tento systém by byl velmi základní a e, byl by založen na nejmenším společném jmenovateli, pokud by se tedy národní vlády rozhodly, že chtějí pro e, příslušné občany svého státu ještě víc, tak by to bylo navíc e, k tomu evropskému systému. To jsou ty Tady to vidíte na této folii. E, ta zelená oblast je evropské e, zabezpečení, které by pokrývalo 12 měsíců nezaměstnanosti. Všechno, co by e, přesahovalo 12 měsíců, by muselo být hrazeno z národního pojištění. Evropské zajištění v nezaměstnanosti by obnášelo 50 dosavadního platu. A státy, které by chtěly pro své nezaměstnané větší dávky, by mohly eh, doplatit eh, zbytek ze svých vlastních zdrojů. Je to tedy velmi flexibilní systém v tom smyslu, že můžete buď eh, snižovat nebo zvyšovat tu evropskou složku zajištění v nezaměstnanosti a všechno co by mělo jít nad rámec toho evropského zajištění, bude financováno z eh, prostředků jednotlivých členských států. Já si myslím, že výhody tohoto systému jsou na snadě. Jednou z věcí je to, že je to automatický stabilizátor, protože eh, pojištění v nezaměstnanosti, podobně jako na národní úrovni, je vždycky automatickým stabilizátorem. Máte tady transfery od těch, kteří práci v tuto chvíli mají, směrem k těm, kteří v tuto chvíli práci nemají. To znamená, že ti, kteří pracují, platí těm, kteří nemají a ti, kteří nemají práci, tedy přijímají eh, peníze ze systému sociálního zabezpečení. zabezpečení. To znamená, že tady není žádná eh, politická interference, není potřeba politické rozhodnutí, na jehož základě by se rozhodlo o převodu prostředků. Eh, kromě toho jsou tu i další vývody, výhody. Jedna z výhod spočívá v tom, že je to poměrně jednoduchý systém, který je možno jednoduše uplatnit. Můžete využít národní systémy s zabezpečením nezaměstnanosti eh, pro sbírání těch eh, dávek nebo těch prostředků a také eh, můžete využít národní systémy pro vyplácení těch dávek nemusíte vytvářet supranárodní instituci, která by rozhodovala o tom, kdo je nezaměstnaný a kdo ne, protože v národních státech fungují agentury nebo uh, úřady, které se o to starají. Kromě toho eh, by ty transfery měly probíhat poměrně cyklicky, neměly by být konstantní stále. Eh, určitě by existovaly země, které by získávaly z tohoto Eh, systému peníze poměrně dlouhou dobu. Já jsem se to snažil v té, na této folii eh, znázornit. Vidíte tu eh, rozdíly ve srovnání s evropským průměrem. A je to přesně to, co právě řekl Georg Fischer. Dokonce i Německo by mohlo profitovat z tohoto systému společného zabezpečení v nezaměstnanosti, protože i v Německu eh, nastala doba, kdy nezaměstnanost byla vyšší, než byl evropský průměr. To znamená, že z mého hlediska eh, je to tak, že mm, když se podíváme na Španělsko, tak zjistíme, že eh, Španělsko mělo pod většinu svého členství v měnové unii vyšší nezaměstnanost, než je průměr. Přesto eh, že to byla poměrně solidní ekonomika, ale následně to byla ekonomika, která byla přehřívaná, protože dostala eh, protože se dostala pod tlakami. právě eh, tomu se chceme vyhnout chceme tedy snížit eh, kupní sílu Španělska a přenést ji do slabších zemí v rámci eh, měnové unie. Já vím, že právě Španělsko je velmi ožehavý, komplikovaný příklad. Museli bychom se podívat na ta konkrétní čísla. Eh, je velmi obtížné v tuto chvíli ohodnotit, kolik by ten systém stál a do jaké míry by tady ty automatické stabilizátory fungovaly. My s kolegy musíme zkusit ohodnotit, jaká by byla ta částka, která, kterou bychom potřebovali potřebovali eh, na ty eh, příspěvky v nezaměstnanosti. V každém případě by to bylo zhruba 1,5 hrubé mzdy. 1,5 hrubé mzdy by tedy putovaly do evropského systému a ne do dřívějších národních systémů. To znamená, že ten evropský systém by v podstatě převzal roli části národních systémů. Já se obávám, že eh, v tuto chvíli nemohu hovořit o dalších detailech, Tady vidíte eh, název dokumentu nebo díla, které se tomu věnuje eh, ve větší podrobnosti. Já si myslím, že takovéto automatické stabilizátory by krizi nezastavily, ale eh, pomohly by jí zmírnit a do budoucna jí předcházet. Já se vrátím k případu Španělska. Pokud bychom měli tyto automatické stabilizátory eh, ve Španělsku v roce 2008 a 2009, tak by snížení HDP bylo eh, menší o 20 Pokud by fungoval takovýto evropský systém zabezpečení v nezaměstnanosti ve Španělsku v letech 2008-2009, eh, v Irsku a v Řecku by ten efekt mohl být tak zhruba 10 Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Poprosím o eh, snímky z mojí prezentace. Já jsem neprovedla tak podrobnou studii, co se týče dopadu. Moje myšlenky v tomto případě nevycházely z tak podrobného průzkumu. Podíváme se na národní a regionální opatření. Co jsem měl na mysli? Eh, zajištění nebo vytvoření fondu zabezpečení, pojištění, tak to je něco podobného jako co už eh, bylo navrhováno. S tím mohu souhlasit, ale šlo by velké částky. A alternativou by byla podpora, když se ta národní úroveň dostane na svůj strop. Takže masivní transfery. Nejsem si jist tím, jestli tato alternativa je lepší, protože pouze některé země by dostávaly transfery a to by byl hlavní problém. Museli byste změřit, zda eh, přesáhla eh, země určité hodnoty, pokud o její nezaměstnanost. A mm, navíc ještě hovoříme e, o tom, že ta čísla o nezaměstnanosti jsou spolehlivější než například e, u té mezery na výstupu, ale i přesto to je komplikované. Máme tady absolutní strop, například 2% e, nebo 3% nebo 3% body nad průměrnou hodnotou nezaměstnanosti. A to by mohla být alternativa. Já myslím, že toto opatření by mělo být ale podmíněno, jak už zde zaznělo. Je zapotřebí eh, zkontrolovat pobídky a v některých případech, pokud eh, některé země mají vyšší nezaměstnanost a dostávají podporu, tak eh, by bylo možná zapotřebí řešit sféru a úroveň příjemců, pokud část nezaměstnanosti nesouvisí s tím, jak je nakoncipován systém sociálního zabezpečení. Je tedy zapotřebí eh, zvážit eh, také ostatní faktory pro eh, vyplacení podpory z tohoto fondu. A myslím si, že z politického hlediska by to mohlo být komplikované. Revize zákonů a předpisů týkajících se trhu práce a tak dále, tak o tom bychom mohli uvažovat, pokud hovoříme o transferech pro přímou podporu nezaměstnaných. Nemyslím si, že bychom měli usilovat o harmonizaci, o jednotnost, ale pokud se některé země přejí být štědřejší, tak pak by se to nemělo hradit ze společného rozpočtu. Měla by to platit daná země. Tak, aby jsme zachovali e, stimuly a pobídky pro ostatní země. Další myšlenka, tak trochu jiná, a sice, jednak tady máme dávku v případě nezaměstnanosti, která byla centralizovaná a předpokládala by centrální stabilizátor v čistém slova smyslu a na druhou stranu můžeme mít více zásahů na úrovni regionální politiky v případě regionů, které jsou efektivnější při řešení nezaměstnanosti a v těch, které jsou více zasaženy pardon, nezaměstnaností. Ehm, potřebují prostředky na přímou podporu ehm, politiky aktivní zaměstnanosti, jako je školení, odborná příprava a tak dále, což už existuje například v Evropském sociálním fondu, ale je zapotřebí to ještě zesílit a byla by to, byla by to snažší cesta, jak podporovat ten týž cíl. Teď jsem se trochu ztratil. Ale ještě naší alternativou by bylo se zabývat strukturálními fondy a mohli bychom mít fondy pro různé důvody, pro například fond pro nezaměstnanosti, který by se využil, nebo regionální fondy pro regiony, které mají nezaměstnanost nad průměrem EU eh, e nebo 2-3% body nad průměrem EU. A bylo by to po dobu dvou, tří, pěti let, šlo by tedy o dočasná opatření. Například by šlo o podporu investic, podporu na školení, nad rámec toho, co už existuje v ostatních strukturálních fondech. Další, ještě snažší cestou by bylo v rámci cílů a programů z těch stávajících fondů, tak tam zařadit také zaměstnanost jakožto podmínku pro eh, eh, přístup k těmto fondům, pro prioritizaci fondů. A byl by to takový snadný, mírný způsob stabilizátorů, které by bylo možné implementovat rychleji. Je to jedna myšlenka z mnoha, například regiony s vyšší nezaměstnaností by se mohly stát regiony cílem, cíle jedna, pokud se přibližují eh, průměru, eh, pokud je příjem. Ale s nižším příjmem a vyšší nezaměstnaností, tak tyto regiony si vyjadřují, vyžadují zvláštní pozornost. Dále bychom mohli využívat nástroje, které už fungují v rámci EU, tak aby byly výraznější tyto nástroje v případě regionů, které mají jasně vyšší úroveň nezaměstnanosti než je průměr EU. Samozřejmě si nemyslím, že by eh, ty mírnější zásahy měly eh, nahradit naši diskuzi o tom, zda mít společný systém podpory v nezaměstnanosti a pojištění jak už zaznělo z úst kolegů. Jsou důležité pobídky k tomu, aby eh, země nevyužívaly nadměrně ty benefity z tohoto systému. Podíváme se na nový způsob přístupu, bychom neměli zapomínat na strukturální politiky a e, zaměstnanost bychom měli, nezaměstnanost bychom měli více zařadit do stávajících strukturálních politik. E, jde o prioritní realizaci fondu, přístup k ním, snížení e, závazků k, ze strany členských států. A může se jednat dokonce o důvod pro dočasné pozastavení některých pravidel pro jednotný trh dočasné opatření, tak aby země mohly využít daňové podmínky a jakožto dočasné opatření v regionech, které jsou výrazně zasaženy. Děkuji. Děkuji a nyní eh, posledních eh, obtěžných eh, pět minut a nemůžeme příliš prodlužovat toto období. Ale dávám vám nyní možnost klást otázky. Pan Serkás, paní Esaja, Šreter, Mora. a to je všechno. Takže Alejandro. Otázkou je, a myslím si, že to je jednoduchý, účinný eh, systém. Ale přesto si kladu otázku legitimizace tohoto modelu. Jak bychom mohli proargumentovat tento evropský systém, eh, který by posílil solidaritu EU, ale evropský rozpočet by musel stoupnout o 50 nebo 70 a to je věc, o které můžeme pouze snít. Politika zaměstnanosti má veliké problémy a teď mají být předloženy tyto návrhy. Jak je možné to v Evropě prosadit? A mám na mysli jenom pasivní politiku zaměstnanosti, o té aktivní jsme ještě nehovořili vůbec. Jaké výhody by měl systém, který by vycházel z minimálních příjmů také pro boj proti chudobě. Eh, tady by veřejné eh, mínění jistě bylo méně eh, skeptické. Již jste slyšeli o programu Evropského boje proti chudobě? Já se domnívám, že když by šlo o toto, pak ta legitimizace by byla jednodušší. Paní Esaja. Děkuji, pane paní předsedkyně. Já bych mohla položit spoustu otázek, ale bohužel času je málo. Nejprve eh, bych ráda zapochybovala o tom, jestli je Evropská unie vůbec eh, kompetentní v této otázce, protože v severských zemích například za toto odpovídají eh, odbory a já eh, nevím, jak by bylo možno ten systém změnit tak, aby sociální partneři byli ze všeho vyloučeni. Otázka zní, jestli tedy vedete nějaký dialog se sociálními partnery a co by si o takovém systému mysleli právě oni. Uh, oni. Pan Fischer sám řekl, že národní systémy se velmi liší, že tu jsou určité základní úrovně eh, dávek v nezaměstnanosti a potom ty složky, které závisí na výši platu. To znamená, že se to v jednotlivých eh, zemích velmi liší a liší se také úroveň mest v jednotlivých zemích. To znamená, že tyto všechny otázky je potřeba si položit. A kromě toho je tu ještě jedna konkrétní věc Eh, nevidíte tu nebezpečí morálního hazardu, protože pokud by evropští zaměstnanci byli toto platili prostřednictvím národních systémů a následně by ta strukturální změna byla eh, provedena v rámci národního státu, tak eh, potom by tedy nastoupil ten evropský systém, ze kterého by byly dávky v nezaměstnanosti placeny a já se ptám, jestli by pak na úrovni národních států mělo smysl se snažit, když by to bylo zaplaceno z evropských eh, peněz. Děkuji. Pani Šeter, když kladu kritické otázky, tak eh, to neznamená, že nesympatizuji s těmito návrhy. Naše strana již eh, dva a půl roku se intenzivně zabývá tímto tématem, ale vždy znovu jsme jsme kritizováni a slyšíme, proč to berete nezaměstnaným, tedy těm nejchudším. A pak je otázka, co když to má být pojištění a lidé nebudou do toho platit, dostanou potom příslušné dávky a jak to potom vypadá se vztahem bohatých a chudých zemí. Eh, to je mnoho otázek, které jsou velmi obtížné a neumožňují legitimizaci eh, těchto systémů na veřejnosti. Proto bych ráda věděla, jaké úvahy vedete vy na toto téma. Paní Morenšati. Eh, já podporuji otázky svých kolegů a měla bych ještě další. Eh, studovali jste eh, úroveň významnosti aktivit boje proti nezaměstnanosti na národní a regionální úrovni. Vždyť vždy znovu eh, vidíme tedy tu regionální úroveň jako nejdůležitější. Druhá otázka. Eh, jak to bude čitelné a přijatelné pro zaměstnance. Dále se hovořili také o podmíněnosti a jaká je to podmíněnost specificky viděno. Mohli bychom zahájit debatu, ale máme pouze pět minut eh, celkově, takže minuta pro každého. A možná k otázce španělské nejdříve Eh, vaši odpověď, pane Fischere, eh, bylo řečeno, že to nemá dopad na španělský eh, cyklus. Um, sorry. Yeah, so, um... Já si myslím, že všechny ty otázky spolu souvisí. Otázka zda Tak jinak. Jedna věc je podle mě jasná. Ne, nesouvisí to s vyřešením krize pokud něco uděláme, tak se to bude v nejlepším případě týkat situace po krizi. Takže to není žádná krátkodobá diskuze. Ale skutečnost, že nejde o krátkodobou diskuzi, neznamená, že to nebude mít i krátkodobé dopady. Pokud eh, změníme vnímání zbytku světa eh, na eurozónu, tak to je eh, výrazný signál lidí, že chtějí spolupracovat. Ale není to krátkodobé řešení krize, na to nesmíme zapomínat. Všechny otázky pobídek a morálního hazardu, a systému transferu, to znamená převodu od bohatých do chudých zemích, tak to vše spolu souvisí. A souvisí také s jedním z grafů, které jsme tady viděli, kde byla uvedena, bylo uvedeno Španělsko nad eh, eh, průměrem EU, Nizozemsko bylo podle mě lehce pod. A já to vidím tak, že pravděpodobně byste chtěli mít systém, který byl takový, že čistý příjem, která země, který země dostane, bude záviset na její vlastní úrovni nezaměstnanosti. Znamená to, že některé z otázek, jako je měření mezery na výstupu, tak tam je zapotřebí rozhodnout, jaký je průměr. Jaká by byla nezaměstnanost Španělka dnes kdyby neprocházely hlubokou řešení, eh, recesí. Byly by níže, ale jak moc. A zároveň nemusíme být úplně konkrétní. Můžeme si říct, že budeme mít pětileté, eh, pětiletý průměr a to bude eh, ta naše referenční hodnota. A příspěvek se bude rovnat těm hodnotám vycházejících z průměrné hodnoty za posledních pět let. Pokud to bude určité procento, tak eh, příspěvek na základě hrubé mzdy bude vycházet z tohoto průměru pro danou zemi. To znamená, že pokud ta země se pohybuje na průměru, tak ten tok bude nulový. To vyplývá z definice a z toho, jak je systém nakoncipován. Pokud dochází k odchylkám, tak buď bude mě platit nebo bude příjemcem. Nicméně, pokud chcete zajistit nějaké pojištění, tak musíte mít odchylky, ale my tady hovoříme o pětiletém období, protože po pěti letech máte nějakou průměrnou hodnotu. Další věc, jak řešit morální hazard na lokální úrovni, tak to si myslím, že je způsob, jak mít právě jednoduchý systém. Tak je to z hlediska lidí, kteří jsou, kteří, kteří jsou příjemci. Nemění to nic na způsobu, jakým přijímáte z hlediska nezaměstnané osoby, ale jde o to, že část té částky, například 50% za první 12 měsíců, platí EU ale nemění to nic na tom, jak je to implementováno. Ale pro sociální partnery tak to neplatí jenom pro severní země, platí to například pro Francii, eh, platí to například pro jednání i letošního roku, UNIDIC. A část diskuze, zda budeme mít takovýto systém eh, podpory na zaměstnanosti na úrovni EU, tak minimálně pokud nebudeme mít harmonizace, tak pochopíme, jak to dělají ostatní země, což je určitě pozitivní. Děkuji. I just would like to continue exactly where... Rád bych navázal tam, kde vy jste skončil. Jde o otázku morálního hazardu. Ano, je tu takové riziko, to je e, zastoupeno v každém pojištění. Samozřejmě, že je možno to koncipovat tak, abychom eh, to riziko eliminovali víceméně, ale kromě toho je tu jedna zásadní otázka. Pokud jsme společně v HMU a pokud máme zájem na tom, aby všichni členové HMU a EU eh, měli měli spolehlivé orgány a spolehlivou administrativu, tak samozřejmě eh, se na to z části můžeme spoléhat. My se snažíme v rámci evropského semestru rozvíjet administrativní eh, kapacity a tak dále. Je s tím zpěta celá řada otázek, které eh, tu jsou a které se nepodaří eh, zodpovědět ze dne na den. Možná, že bychom mohli argumentovat tím, že evropský systém zabezpečení v nezaměstnanosti by umožnil větší zacílení, ale nyní k otázce pana Cerka se samozřejmě, že je tu i celá řada dalších návrhů, například návrh pana profesora Rajze, který se eh, zabývá minimálním platem na evropské úrovni, nebo eh, návrh dalších kolegů, eh, jednoho velmi známého ekonoma, který se opírá o, dávek pro, o dávky pro děti. To jsou dobré návrhy v rámci sociální politiky, ale cyklické implikace, tedy implikace pro ekonomický cyklus jsou mnohem menší. Například eh, ty dávky pro děti jsou zpěty s chudobou dětí a tak dále. Velmi děkuji. Eh, pravděpodobně budeme muset eh, pracovat bez tlumočníků, to znamená, že můžete hovořit pouze anglicky. Děkuji, rád bych doplnil to, co právě řekl Georg Fischer. Myšlenka toho té minimální mzdy je úplně jiná. To je systém sociálního zabezpečení, není to systém eh, automatických stabilizátorů. To, o čem v tuto chvíli hovoříme, je eh, stabilizace napříč hranicemi, minimální mzda v rámci Evropské unie, to je možná dobrá myšlenka, ale je to něco úplně jiného. A nyní eh, k otázce paní Esai. Ano, my jsme o tom diskutovali s odbory v Německu a vypadalo to, že o to mají zájem uměl bych si představit, že se to že ten zájem tedy nebude v Evropské unii eh, široce rozšířený. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska by z toho mohly profitovat všechny země a nepochybně by to mělo užitek i pro zaměstnance. To znamená, že já si nemyslím, že by tu byly nějaké e, strukturální problémy spjaté s tímto evropským systémem e, zabezpečení v nezaměstnanosti. Myslím si, že ta přijatelnost tohoto systému by měla být poměrně vysoká, protože ve všech zemích HMU jsou e, lidé, kteří jsou příjemci, kteří tedy přijímají prostředky ze systému zabezpečení v nezaměstnanosti. To znamená, že by mohlo být poměrně jednoduché to vysvětlit a přiblížit veřejnosti tak, aby to pro ní bylo přijatelné. Znamenalo by to, že by to byl centrální fond, z něhož byste distribuovali prostředky eh, do jednotlivých členských zemí. Já ale naprosto souhlasím s tím, že jsou s tím eh, spjaty problémy. Mám celou průsvědku plnou problémů, které jsou s tím spjaty. Jsou tu problémy a hlavním problémem z mého hlediska je to, že tu máme různé systémy sociálního zabezpečení v nezaměstnanosti v HMU. Některé tyto systémy jsou založeny na čisté mzdě, to znamená relevantní čistá mzda, relevantní je čistá mzda. Eh, jinde ve většině případů jsou to hrubé výše mzdy. To znamená, že to bychom museli v rámci HMU zjednotnit. A jinak mohu pouze potrhnout to, co řekl Tomas Filipo. Není to krátkodobý nástroj, je to nástroj, který musíme nejprve vytvořit, ale nepochybně to bude ještě nějakou dobu trvat. E, určitě to bude vyžadovat hodně času a bude to vyžadovat také hodně dat, na jejich základě bychom mohli e, posoudit stabilizační funkci tohoto systému a to, jakým způsobem budou peníze distribuovány mezi jednotlivými členskými státy. Eh, my počítáme s rozpočtem zhruba 50 miliard euro a díky tomu byste mohl, mohli eh, provést a realizovat ten příklad, eh, který jsem uvedl, to znamená dávky ve výši 50 hrubé mzdy před nezaměstnaností, ale to je pouze hrubý odhad. I fully the problems that exist and já si uvědomuji existenci problémů a byl to jeden z důvodů, proč jsem navrhl různé alternativní eh, zákroky, ale to neznamená, že nesouhlasím eh, s tím eh, opatřením, který má úplný rozsah, to znamená s těmi automatickými stabilizátory. Já jsem se snažil při řešeních se zaměřit na to, že tento úplný zákrok znamená transfery mezi zeměmi a nikoliv mezi chudými a bohatými, ale mezi zeměmi s nižší nezaměstnaností a s zeměmi s vyšší nezaměstnaností. Když jsem řekl, že je zapotřebí mít nějakou podmíněnost, tak to znamená, že země, které by byly hm, příjemci podpory, tak by museli souhlasit s tím, že platí určitá pravidla udělování podpory, dotací a tak dále které akceptují všichni ostatní. Takže aby, tak, aby nevznikaly pobídky pro lidi eh, k tomu, aby zůstávali nezaměstnaní. Ale diskuze by musela představovat součást balíčku a to jsem měla na mysli, když jsem hovořil o podmíněnosti. Ale pak ještě minimálně dvě další myšlenky alternativních opatření. Je to aktivní eh, politika zaměstnanosti a příslušného fondu, což by byl takový mírnější zákrok s menšími transfery a mohl by fungovat na regionální úrovni. A nevedlo by to k těm problémům s transfery mezi eh, zeměmi, přestože nějaké problémy by zde existovaly, ale v mnohem menší míře nebyl by do toho tolik zapojen také rozpočet. A mohlo by se jednat o intervenční fond pro střednědobá opatření pro regiony, které jsou zasaženy nezaměstnaností. Jednalo by se o zákrok, který je podobný tomu, který máme v EU pro regiony, které jsou eh, na tom ekonomicky eh, špatně, jsou v recesi nebo eh, pokud je o nezaměstnanost eh, mladých. Šlo by v podstatě o generalizování takovýchto principů. Třetí mm, mírnější variantou, aniž bychom cokoliv měnili, by bylo, abychom do strukturálního fondu pro období 2014 až 2020 zařadili jako důležité kritérium nezaměstnanost. Takže pokud nějaký region bude mít eh, hodnocení nezaměstnanosti nižší než je průměr, OK, ale pokud bude mít úroveň nezaměstnosti nad, tak by to představovalo kritérium pro eh, omezení potřeby státních podpor. došlo by k prioritní realizaci některých fondů. A regiony s vysokou nezaměstnaností by mohly e, představovat naopak kritérium pro volnější využití e, fondu nebo o prioritnější využití fondu. A byly by zapotřebí případně menší příspěvky e, členských států. Tolik k evropskému stabilizátoru. Je zde něco, co udělat můžeme, a co by vedlo ke změnám. Například silnější fond pro aktivní politiky na podporu zaměstnanosti, eh, zejména pro regiony s vysokou nezaměstnaností, to by byl určitě dobrý nápad. A pojištění podle mě představuje dlouhodobé řešení, jak řekli všichni kolegové, a v každém případě o tom zapotřebí diskutovat. Paní předsedající, Děkuji jménem celého výboru, bych všem chtěla poděkovat, eh, včetně tlumočníků. Nikdy jsem mi neviděla pracovat tolik přes čas. Our guest, it's really been, uh, I think, a very fascinating uh, hearing. Of course, it's the first one of a long series, but uh, if we would only tackle easy topic where we knew already all the answer and all the scenario, there would be no human parliament. And just to recall that um, on top of this hearing, we have launched two initiatives